La séance est ouverte. Zahajuji schůzi. Nejprve eh, k návrhu programu. Má k tomu někdo nějaké poznámky nebo připomínky? Nevidím, takže ho považuji za schválený. Dovolte mi, abych eh, vám sdělil rozhodnutí koordinátorů z 15. února. To první rozhodnutí se týká stanoviska o francouzské dohodě o eh, ostraze vnějších hranic a pobřeží. Eh, je to z výboru Libe. Skupina S a D vyjádřila zájem o tuto zprávu a nám sdělí jméno zpravodaje. Rozhodnutí připravit stanovisko ke zprávě z vlastní iniciativy, přístup k financování pro malé středně velké podniky a zvyšování diverzity, pardon, diverzity financování to se eh, týká výboru Ekon a skupina EKR vyjádřila svůj zájem o tuto zprávu a také nám sdělí jméno zpravodaje. Koordinátoři se vrátili k rozhodnutí připravit zprávu k eh, systému DPH a k boji proti podvodům z DPH, protože potřeba, aby to bylo ve vztahu k vlastním zdrojům a k této otázce připravíme vlastní zprávu. A potom eh, jsme se rozhodli připravit dopis eh, poslancům eh, na základě žádosti pana Filipa a paní Motel. Týká se to investic v eurozóně. Ta zpráva by měla vzniknout o provádění EFC a tím pádem bychom měli poskytnout odpověď. To připraví tady pan Filipo a paní Ateli. Uh, také jste dostali zápis z 27. Eh, ledna 2016. Má k tomu někdo nějaké připomínky? Takže eh, se k tomu bude muset vyjádřit ještě příští, eh, na příští schůzi. A teď se tedy dostáváme k naší monitorovací skupině týkající se revize finančního rámce, víceletého finančního rámce. Já bych chtěl tady přivítat paní Izabel Toma, naši zpravodajku, a také jejich spoluzpravodaje, nebo pan, eh, její spoluzpravodaj, pan Olbrich, tady dnes není ze zdravotních důvodů. Vítám tady tedy členy výboru pro rozpočet i členy specializovaných eh, grémí, kteří sem byli také pozváni na naší schůzi. Vítám tady také zástupce komise a e, vítám tady paní Nadia, Nadju Kalvino e, z Generalitelství pro rozpočet, pana Silvána Fresu, který e, je také z DG pro výdaje. Chtěl bych poděkovat také panu Matiasovi Kelovi, který je z DJ OM, Migration and Security Funds. A potom chci ještě poděkovat za to, že jsem přišel panu Sakarimu Polencovi, který je z Frontexu. Dnes eh, tady máme další eh, z celé série eh, setkání týkající se revize víceletého finančního rámce na roky 2014 až 2020. Veřejné slyšení k provádění tohoto finančního rámce se bude konat v rámci schůze výboru pro rozpočet 17 března. Dnes <clears throat> to bude mít dvě části. Nejprve se budeme zabývat externí dimenzí, současným stavem a výzvami, které se eh, toho týkají. A jde také o vývoj nových nástrojů, které budou vhodné pro provádění této politiky, protože eh, vychází najevo, že naše Eh, náš rozpočtový rámec neumožňuje eh, bezprostředně reagovat na vznik různých krizí a druhá část naší eh, dnešní zkuze se bude týkat interních aspektů migrace. A chtěl bych jako první dát slovo paní Tomas, aby to uvedla a potom hned dáme slovo paní Calvino, která řekne, jak to vidí komise. Takže paní Tomas, máte slovo na pět minut. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla eh, připomenout na úvod, že v rámci té prohloubené práce o rozpočtových kapitolách, níž jsme se rozhodli v rámci revize finančního rámce, nám přišlo vhodné, eh, že kapitoly 3 a 4 eh, prošly největšími otřesy nebo změnami eh, v rámci toho eh, rozpočtu, nebo v rámci, který byl přijat v roce 2014. A eh, vyžaduje si to tedy důkladné přeskoumání z naší strany a také ze strany komise. Ta debata je velmi aktuální, protože to souvisí s těmi událostmi, které se odehrávají v dnešních dnech a měsících. A dnes dopoledne bychom tedy měli proskoumat tu rozpočtovou dimenzi Eh, pracovní dokument, eh, který jsme vám eh, s panem Olbrichtem zaslali, popisuje tyto kapitoly. Označujeme, že za nevhodné pro reakci na tu současnou situaci a také tam říkáme, že jsou poddimenzované. Jsou to hlavní rozpočtové kapitoly, které byly obětmi toho přijímání toho současného víceletého finančního rámce. Bylo Um, obětmi seškrtání eh, rozpočtu a Došlo tady tedy k seškrtání o, v tom prvním případě o 15% a v druhém o asi 10% a došlo tedy k výraznému snížení prostředků. A Máme tedy teď první zkušenosti využíváním těchto prostředků s nástrojem flexibility a také s těmi eh, změnami, které byly zavedeny eh, od roku 2014 určitým eh, zastropováním rozpočtu. Nejprve k kapitole 4. Tady vystávají dvě velké otázky. V tomto okamžiku nechci vstupovat do těch podrobností, ale chtěla bych nastínit ty dvě zásadní otázky, kterými bychom se měli zabývat a které nás znepokojují a sice je to zrůst počtu různých ad hoc eh, nástrojů, například Fondu pro Syrii, Fondu pro Afriku nebo Fondu pro um, Turecko. Jsou to různé jednorázové rozpočtové nástroje, které jaksi nespadají do toho celkového finančního rámce a které jsou trochu nejasné a proto bychom se měli ptát komise na přesné fungování a na to, jestli jsou dodržované závazky členských států, které přislíbil, že do těchto fondů e, poskytnou dodatečné prostředky. A druhá zásadní otázka souvisí s plněním těchto závazků, protože e, se tam použije také prostředky z jiných rozpočtových kapitol, například z předstupního fondu, z fondu pro sousedskou politiku a tak dále. A v důsledku toho máme obavy, že by mohlo dojít k ohrožení těch eh, pravidelných nebo eh, běžných rozpočtových nástrojů. Ke kapitole 3 tady ta eh, situace u nákladu je ještě vážnější nebo obtížnější a to vzhledem k tomu, že Eh, v této kapitole se nacházejí eh, nástroje, které by měly řešit eh, migrační krizi, integraci uprchlíků a tady došlo k nejvýraznějšímu navýšení o 230% na rozpočtu na rok 2015. Rozpočet pro vnitřní bezpečnost, tady došlo k navýšení o 15% a 80% u plateb Eh, to má jít na vytváření hotspotů a na Frontex. Eh, tady také došlo k navýšení o 90% eh, uplateb. A vidíme, že to je exploze, která musí někdy skončit. Tady dochází k neustálému zvyšování těch původně stanovených stropů. A my se tedy musíme ptát, jak to všechno může dohromady fungovat. A zajímá nás hlavně ten rozpočtový aspekt. Eh, zajímalo by nás samozřejmě, jak konkrétně fungují všechny ty migrační, eh, všechna ta migrační opatření, ale na to teď nemáme čas. Měli bychom se ptát na to, jaký to bude mít dopad na provádění rozpočtu a na následující eh, roky a jak funguje financování těch nástrojů, které byly naléhavě schváleny a jestli na to jsou k dispozici ty prostředky, které členské státy přislíbily, například u těch hotspotů, eh, kde má, eh, kde má začínat ta relokalizace uprchlíků, by nás zajímalo, jestli skutečně členské státy začaly ty prostředky využívat. Asi toho by se měla eh, týkat, ale teď se vyslechneme, eh, předpokládám, prezentaci Evropské komise. Děkuji vám, paní Toma, eh, velmi dobře jste probrala problematiku. Víceletý finanční rámec skutečně neumožňuje reagovat na krize, jako je ta dnešní. A také víme, že jsou tady rozpory mezi těmi ohlášenými opatřeními a realitou. Já jsem byl minulý týden v Turecku a musím konstatovat, že Eh, ten svěřenský fond, který byl vytvořen, 3 miliardy, které byly přislíbeny, tak eh, zatím z toho bylo to pouze 40 milionů a to eh, si myslím, že vede ke značné skepsi o tom, jestli naše partneři skutečně dělají to, co přislíbili dělat. Paní Kavino, mm, teď máte slovo vy, 20 minut vám bude stačit? Děkuji, pane předsedo, děkuji vám paní Toma za tento úvod a děkuji také za to, že jste uspořádali toto zasedání, protože je skutečně nezbytné si udělat dobrý přehled o současné situace eh, týkající se využívání komunitárního rozpočtu a hlavně se podívat na to, jak se daří řešit eh, migrační výzvy. Přejdu do angličtiny, protože eh, mám připravenou svoji prezentaci v angličtině. Start by... Dovolte, abych začala tím, že řeknu, že si myslím, že všichni sdílíme asi stejné nebo podobné pocity. V tuto chvíli čelíme jedné z nejvážnějších výzev v historii Evropské unie a vychází to z geopolitických událostí v našem okolí. To se týká dopadů na bezpečnost, na sociální napětí, má to politický rozměr i humanitární rozměr. Stejně tak si myslím, že všichni jsme do jisté míry frustrováni. Já jsem protože my všichni bychom rádi reagovali na ty události co nejefektivnějším způsobem, tak aby ta krize se zvládla co nejdřív, pokud možno, aby už teď byla zvládnuta. Začala bych ale pozitivní věcí. Co se týká rozpočtu EU, tak si myslím, že je to dobrý příklad rychlé reakce tří evropských institucí. Společně musíme najít všechny dostupné zdroje, musíme být pružní, musíme uh, najít dostupné prostředky, které budeme koordinovat tak, aby se dostali tam, kde je jich skutečně potřeba. Aniž bych hovořila o zemětřeseních, které zmínila paní Toma, tak bych eh, řekla, že krizí jsme všichni velice zasaženi. Rubrika nebo kapitola 3 bude probírána později během dopoledne. Jenom abyste měli krátký přehled o obecných dostupných rozpočtových zdrojích, tak vám ukážu, jak je to potom v kapitole 4. To se týká různých svěřeneckých fondů, které byly už zmíněny v tom úvodním příspěvku. První folie reflektuje jeden z jasných příkladů toho, o čem jsem hovořila, reakce na straně rozpočtu Evropské unie. V letech 2015-16 jsme mobilizovali téměř 10 miliard eh, eur, což bylo dvojnásobné množství, než které předpokládal rozpočet. To nám také umožňuje eh, potvrdit to, co řekl předseda Artují, že evropský rozpočet vůbec nebyl dimenzován na boj s takovou krizí, jaká teď přišla. Ale podařilo se nám zdvojnásobit ty částky protože navíc k těm původním dvěma miliardám, které byly plánovány na tu vnitřní vnější akci, pak byla suma 5,3 miliardy, to byla mobilizace dodatečných zdrojů z kapitoly 3, 1,4 miliardy z, rubrik, z kapitoly 4 a další miliardy z Evropského rozvojového fondu, které šly do toho svěřeneckého fondu pro Afriku. Takovéhle úsilí bylo umožněno díky značnému přemístování zdrojů protože jsme využili rezervy a mobilizovali jsme flexibilní nástroje, které znáte z vyjednávání o každoročním rozpočtu. Tedy víceletý finanční rámec umožnil dát dohromady tenhle docela obstojný balíček prostředků na tyto dva roky. Když se podíváme na to, jak jsou rozklíčované fondy na vnitřní a vnější akce, tak nepůjdu do samých podrobností. Kapitola 3, tam bylo posílení té kapitoly pro eh, hraniční státy, jsou to rozpočty různých agentur, především Frontexu, jsou to prostředky na podporu států, které mají vnější hranici, stejně tak eh, se to týká relokačního schématu pro osoby, které vyžadují ochranu, mezinárodní ochranu. Ničeho takového se nedosáhne přes noc, ale postupně se ty nástroje implementují. Co se týká externí akce, tak to si myslím, že je důležitá věc, protože akce u nás vevnitř vlastně nereaguje na to, co se děje, ta, celý ten problém vzniká za našimi hranicemi venku snažíme se zaručit dva typy akcí. Za prvé eh, ulevit té humanitární krizi uprchlíků a zemí, kde uprchlíci jsou. To je Libanon, Jordánsko, Turecko, to jsou země, které tím přílivem uprchlíků velice trpí. Za druhé se snažíme zlepšit stabilitu a řešit problémy tam, kde vznikají. To znamená nejenom řešení těch humanitárních potřeb, ale snažíme se ty lidi přimět k tomu, aby zůstali tam, kde jsou. Nad rámec rozpočtu se pokoušíme eh, navýšit všemi možnými prostředky pomoc pro migranty. Jsou to svěřenecké fondy, koordinační mechanismu toho nástroje pro Turecko. To můžeme považovat za ad hoc nástroje, jak je nazvala kolegyně, ale nejsou to nástroje, které by byly nepředvídatné, nepředvídatelné. Tedy finanční regulace takovéto typy nástrojů předpokládá do určité míry, Máme tedy rozpočet, který předpokládá navýšení takových prostředků a my doufejme, že to v budoucnosti nebude zcela ad hoc, pokud dojde k mobilizaci prostředků, které jsou potřebné na zvládání tohoto typu výzev. Teď kapitola 4. Ty tři svěřenecké fondy, které byly uh, vytvořeny Fond pro Afriku 1,8 miliardy na léta 2016 až 20 rozpočet Evropské unie dá 3 miliardy a potom příspěvek pro ETF. Tam zatím se přispělo částkou 21 milionů. To je jedna z odpovědí na otázky, které jste paní Toma položila. Ten fond Madat zatím také dostal částku v řádech milionů 52 milionů od členských států a část z rozpočtu Evropské unie. Vidíte proporce na té grafice. Eh, uprchlická zařízení v Turecku by podle jednání měla dostat miliardu z rozpočtu EU. Část z toho je na rok 2016 a v návrhu rozpočtu na rok 2017 navrhneme při měřenou částku, zbytek toho kontingentu dodají členské státy. Jak víte, před dvěma týdny se konala londýnská konference pro Sýrii a členské státy a komise přislíbily rovněž celkem 3 miliardy část z runijního rozpočtu zhruba 1,1 miliardy, včetně toho, co je v tom fondu Madat s tím, aby se mohlo Jordánsku pomoci i makroekonomickými nástroji. Pokud si to pamatuju, tak eh, tam je to 200 milionů. Tedy v součtu to znamená zdvojnásobení závazků, eh, které byly přislíbeny na té konferenci Kobaj 3 nad rámec těchto tří svěřeneckých fondů, než se dostaneme eh, k tomu, k těm fondům víc podrobně, tak bych řekla, že v té kapitole 4 chci připomenout, že na rok 2016 rozpočet předpokládá závazky 9 miliard, 10 miliard platby, to jsou částky vyšší než v minulém roce. A chtěla bych říci, že pro Evropský parlament je to velice důležité, že díky zvládání rozpočtu v roce 2000 fifteen a plánu na 2016 jsme eliminovali ten takzvaný backlog z této kapitoly. To bylo normální, že jsme to chtěli odstranit ze zprávy rozpočtu. To znamená, 2016 začínáme s vyváženější situací, co se týká eh, pladeb a závazků v kapitole 4. Přesto 2016 začínáme v situaci, eh, kdy nemáme už moc velkou vůli a máme tady ty flexibilní nástroje. To znamená, prostor pro manévrování je velice malý, co se týká této kapitoly. Jak už jsem zdůraznila, tak eh, Evropský svěřenecký fond, svěřenecké fondy jsou nástroje, které nám umožňují mobilizovat tím, že združíme prostředky s jinými dárci. Spravuje je komise, různé programy, které jsou součástí těchto fondů, se řídí pravidly, které přijali kolegislátoři. Nejsou tam žádný, mimo, žádné mimořádní nástroje, nástroje sousedství nebo rozvojové pomoci. Já si vás dovolím eh, na okamžik přerušit u toho fondu pro uprchlíky v Turecku chci se ptat, jestli je tady dohoda o rozdělení těch nákladů mezi členskými státy. E, všichni víme, že e, členské státy přislípily e, naplnit to dvěma miliardami. Ano, máte velmi dobrou otázku. Naposledy jsme o tom diskutovali, tak eh, ještě pořád byly některé české státy, které tu dohodu nepodepsaly, ale před dvěma týdny konečně definitivně došlo ke schválení té dohody. Všechny české státy tedy přislíbily naplnit eh, ten fond a teď by tedy měl vzniknout plán eh, provádění všech těch plateb podle toho, jak bude vystávat potřeba likvidity. To je velmi dobrá zpráva, že před deseti dny došlo Eh, k té dohodě, ale já si myslím, že ta jedna věc, která tady trochu chybí, je to, že parlament nebyl informován o schválení té dohody. Ano, já eh, se omlouvám za to, že se nás o tom neinformuje. My jsme byli minulý týden eh, v Turecku a neměli jsme informace o tom, že došlo k této dohodě, takže musím vyjádřit svou výhradu a mm, přání, aby abychom byli eh, informováni průběžně. Myslím si, že to rozhodně není dobrý způsob, jak eh, tuto politiku provádět. Máte naprostou pravdu. Ano, eh, byla to mezivládní dohoda schválená radou. Já mohu slíbit, že komise se bude snažit více a udržovat stav vašich informací na aktuální úrovni, ale je to velmi dobrá zpráva. Že byla založena tato dohoda eh, mezi členskými státy. A já se k tomu ještě vrátím na konci, abych vás eh, informovala o tom, kde si nacházíme ve stavu toho fondu. No. Já jsem se snažila zdůraznit a také rozptýlit obavy, které vím, že tady existují v parlamentu fungování svěřeneckého fondu tím, že jsem chtěla zdůraznit, že jednotlivé programy, které do toho přispívají, podléhají pravidlům a jsou prováděny komisí v návaznosti na tato pravidla a za druhé, že tato svěřenecké fondy podléhají auditu a podmínkám jako běžné fondy Evropské unie. Čili z tohoto hlediska existuje podobný systém kontroly a provádění různých zdrojů. Já rozhodně nebudu zabíhat do podrobností, protože kolegové z jiných DG budou podrobněji mluvit o všech těchto projektech. Možná, že bychom měli přejít teď k dalšímu slajdu. Pouze bych ráda zdůraznila, že Madat svěřenecký fond má regionální aspekt pokrývající Jordánsko, Libanon, Turecko, Irák a západní Balkán. Zatím bylo zavázáno 390 milionů, především v oblastech vzdělávání, ochrany dětí, lepší přístupu k zdravotní péči, kvalita vody a pro posílení hospodářských příležitostí a sociálním začleněním. Zatím jsme vynaložili pouze 40, uvolnili pouze 41 milionů kolega vám poví něco víc o sekvenci provádění. Jsou tady určité příklady projektů MADAT, které byly začleněny sem do těchto slajdů, ale kolegové vám o tom poví víc. Aspoň z toho jasně pochopíte, o co nám jde, s tím, že se zaměřujeme na skutečné potřeby, když eh, mluvíme o sousedství a o těch zemích, které se nalézají kolem Syrie. Svěřenecký fond pro Afriku je hm, trošku něco jiného. Nezaměřuje se totiž do velké míry na humanitární pohled na věc, ale zaměřuje se na skutečné kořeny problému. To znamená, budování infrastruktury a příležitostí, aby lidé zůstali tam, kde jsou, aby se nemysleli, že jediná jejich šance je přesunout se jinam. Máme dobré uh, projekty například v Etiopii, kdy posilujeme bezpečnost potravy na vody v Somálsku. Tam eh, podporujeme návratovou politiku z Keni. Kolegové zase vám o tom poví víc. Na prvních eh, jednáních operativního výboru bylo schváleno 101 milionů v projektech na Čad a jiná místa a také um, o něco více pro celý africký region. A v neposlední řadě, pokud jde o ten nástroj pro uprchlíky v Turecku. Jak už víme, tak 1 miliard z evropského rozpočtu a 2 miliardy od členských států na leta 2016 až 2017 budou poskytnuty. Je to koordinační mechanismus, k tomu se ještě vrátím. Spravuje to komise jako součást rozpočtu, je tady plná transparentnost a skládání účtu a zase pochopitelně to spadá do schválení v rámci absolutní absolutoria. Já jsem chtěla také podat aktuální informace o tomto nástroji. Upřímně řečeno, včera jsem získal pozitivní informace o tom, že proběhla první schůzka řídícího výboru, že tam zazněly skutečně signály o určité naléhavosti a výsledkem byl okamžitá implementace té části, která se týká rozpočtu pro rok 2016. Na základě předběžného hodnocení požadavků a potřeb proběhla konzultace s tureckými orgány a také konsensus ohledně priorit pro humanitární a vzdělávací akce a pochopitelně projekty, které uh, Eh, byly v přípravné fázi, budou tedy prioritně prováděny a to hned v následujících týdnech. Eh, zároveň došlo k pozitivnímu vývoji. Členské státy se dohodli na koordinaci akcí jednotlivých členských států v oblasti a zároveň proběhne mapování pro hodnocení koordinovaných potřeb a koordinovanou činnost. Takže si myslím, že tato koordinace je jeden z aspektů, který stojí za pozornost. A pak na závěr bych vlastně schrnula tím, že zopakuju to, co jsem říkala na úvod. Určitě bychom preferovali eh, rychlejší reakci na místě. Bylo by dobré, kdyby všechny ty problémy, kterým čelíme, byly už vyřešeny. Souhlasím s tím, že jsme se do této fáze ještě nedostali, ale v tomto rámci se nám podařilo eh, proskoumat všechny možné aspekty flexibility a identifikovat priority. Kapitoly 3-4 jsou prioritní pro nás, pro všechny v těchto dnech. Myslím si, že to bude nadále předmětem pozornosti v roce 2016 a také souhlasím s úvodem paní Toma v tom, že tato otázka, a tím mám na mysli nejenom migrace, ale všechny další výzvy, které vyplývají z bezpečnostní a uprchlické krize v našem sousedství, budou středem pozornosti střednědobého přeskumu, eh, která eh, se bude projednávat eh, na konci tohoto roku. Mnohokrát děkuji. Pokud dovolíte, tak já bych se vrátil ještě k tomu nástroji pro uprchlíky v Turecku. Eh, to nepodporují pochopitelně pouze členské státy. Komise byla jedním z hlavních signatářů to memorando o porozumění, které jsme podepsali spolu s členskými státy a komise také přijala rozhodnutí v rámci kolegia takže je zásadní, aby parlament o tom byl informovan. Můžete mi možná říci, jestli komise skutečně přijala rozhodnutí, jestli komise paní Georgieva hodlá parlament o tomto informovat a kdy a zdali parlament bude konzultován o obsahu tohoto rozhodnutí. Euh, euh, euh, Artui, Pane arthuis jak velice dobře víte, tak s vámi stoprocentně souhlasím, že parlament musí být informován, jsme vám neustále k dispozici. Můžeme přijít a vysvětlit vám cokoliv. Nicméně vy jste se odkázal ještě na Um, další věc. Společné porozumění. To je dohoda členských států a komise vlastně mm, dláždila této věci cestu. To bylo založeno totiž na rozhodnutí komise, které bylo revidováno v podle uh, dohody členských států. Pokud jde o rozpočtovou schodu, tak tady jste byli informováni v prosinci o stavu jednání s členskými státy. Pokud jde o závazky, bylo to původně 500 milionů, eh, pak 700 a pak miliarda. O tomto čísle jsme se zmínili, když jsme o tom eh, v prosinci mluvili. Pochopitelně rádi vás budeme informovat o dalších věcech zvláště když budeme mluvit o rozpočtu pro 2017, bude podléhat normální proceduře, což znamená, že parlament se bude moci k tomu vyjádřit, pokud nebudete souhlasit s navýšením nástroje pro Turecko v rámci rozpočtu na leta 2016-17. Předpokládám, že proti tomu nebudete, protože všichni souhlasí s tím, že rozpočet by se měl dostat do pozice, kdy může garantovat a zajistit tyto platby. Zase omlouvám se, pokud máte pocit, že jste nebyli dobře informováni, tak to do budoucna napravíme. Děkuji, pane předsedo. Ano, děkuji vám, paní kolegyně, za všechny tyhle informace. Chápu vaši odpověď, když říkáte, že se to týká Rady a komise, tak bych k tomu chtěl říct, že tento nástroj pro Turecko také má dostat prostředky, je tam vázaná miliarda z rozpočtu Evropské unie. To v podstatě je ten bod, kde to drhne u tohoto nástroje. To tež platí i pro ty svěřenecké fondy. Říkáte, že tyto fondy budou absorbovat další kapitál. Když se podíváte na ten graf, který jste ukázala, o jaké fondy tedy jde? To se také týká účasti členských států, Evropský rozvojový fond zase s účastí členských států a potom rozpočet Evropské unie 85 je to financováno z prostředků členských států. Tedy v podstatě tady opravdu vzniká dojem, že rozpočet EU se tu jakoby rozpadá tím, že se vytváří celá řada satelitů to řekl i náš předseda před pár dny a tím to vlastně uniká z dosahu demokratické kontroly parlamentu. No, jak to formulovat? To mm, v podstatě není moc koherentní a neodpovídá to a nespadá to pod demokratickou kontrolu. A pak k tomu chci dodat ještě něco v tomto smyslu. Kladu si otázku, jaké výhody to všechno má. Proč je teď třeba vytvářet nové nástroje. Mám dojem, že je to přesně naopak. Tady vlastně ustupujeme ze zásad racionality, rozpočtové racionality a rozpočtové disciplíny. Je to spravováno tak, že vznikají administrativní náklady a nevím, jaké jsou výhody z toho, že zavádíme takovéhle nástroje. Jsou to další šuplíčky, další hrníčky, kde jsou nějaké rozpočtové prostředky. Je to 85 je financováno z prostředků členských států a ten rozdělovací klíč pro ty fondy je přece jenom něco jiného, ale je to svým způsobem podobné. To je moje odpověď. Děkuji. Děkuji, paní Toma. Já vím, že eh, vy budete muset odejít. Eh, v jakém okamžiku budete muset přesně odejít, paní Kalvino? Eh, a máte už odpověď na to, na co jste ptala, paní Toma? Ano, já se omlouvám, že budu muset za okamžik odejít, protože mám závazky, kterým se nevyhnu, ale mý spolupracovníci tady zůstanou a rádi odpoví na vaše otázky. Děkuji ještě za eh, eh, to. Budu moc rychle zareagovat. Otázka je, jestli tedy teď jsme svědky balkanizace evropského rozpočtu. Ne, já si to nemyslím. Jsou tady dvě výhody. Už eh, mě to napadlo před několika lety, když jsem začala se věnovat rozpočtu. Jsou to, eh, ale nikdy samozřejmě nás nenapadlo, že to budou nástroje, které budou zaujímat tak významné místo. Ale má to dvě eh, výhody, eh, to fungování těch svěřeneckých fondů. Je to zaprvé to, že můžeme mobilizovat prostředky, které jsou mimo rozpočet a buďme upřímní, i kdybychom navýšili jakkoliv rozpočet, tak vždycky nastanou situace, kdy možná nebudeme mít dostatečný objem prostředků. Takže teď máme příležitost mobilizovat eh, prostředky odinut. To se může vždycky hodit. A potom ano, budeme nasazovat eh, prostředky, možná, že nedostatečně rychle, ale eh, co se týče Turecka, tak tady je ten příslip 2 miliard od členských států. Možná, že i Norsko a Švýcarsko se k tomu připojí. A my tedy vytváříme podmínky pro to, aby ten fond byl co největší a mohl vést k co největšímu možnému dopadu. To by nebylo možné s tím rozpočtem tak, jak jsme ho měli naplánovaný. A za druhé jde o koordinaci různých eh, opatření a já to eh, eh, zmiňuji právě v souvislosti s Tureckem a to proto, že od první schůze byl jednomyslný souhlas tím, že se budou koordinovat všechny tyto kroky na Eh, eh, celoevropské úrovně, na úrovni členských států. A upřímně řečeno, to je eh, velmi pozitivní prvek, protože ten jde nad rámec jenom čistě rozpočtové dimenze. Znamená to, že ty výsledky budou efektivnější, bude to všechno koordinovanější, ale je to podle mě velké plus pro takovou politiku a je to výhoda, na kterou bychom neměli ignorovat. A proč si nemyslím, že dochází k balkanizaci? Programy dále existují, dále se provádějí, ale možná, že eh, se to provádí teď trošku odlišným způsobem. A v tomto případě je to možná logičtější, protože tady dochází k propojení všech těch různých programů, eh, které existují. Eh, nemá cenu, abychom rozvojové fondy naprosto oddělali například u těch humanitárních fondů. A myslím, že díky tomu můžeme najít více synergií a e, to naše působení potom může být dlouhodobější, propracovanější a logičtější. E, je to propojení s tím e, rozvojovým programem nebo s programem pro země politiky sousedství. A promítne se to tady do kvality naší externí politiky. A proto jsem ráda, že dochází k lepší koordinaci různých nástrojů. Teď nemluvím o tom European Development Fund, ale podle mě to rozhodně není balkanizace. Znamená to flexibilnější využívání všech prostředků, které můžeme eh, získat k dispozici. Ale je samozřejmě potřeba, aby se dodržovala všechna pravidla, eh, na kterých se dohodli dva eh, zákonodárce, aby také potom účetní důvod prováděl ex post kontrolu, že, mu tak skutečně, že tomu tak skutečně bylo. Děkuji vám. My jsme poslanci zvoleni voliče, musíme jim se zodpovídat. A otázka je teď, jestli rozpočet v tom stavu, v jakým je, je vysvětlitelný a pochopitelný pro evropské voliče, protože jde o jejich prostředky. To jsou všechno věci, které mohou naprosto znepřehlednit eh, rozpočtovou situaci. A pokud eh, občané budou mít pocit, že to celé je neproniknutelné, tak eh, to také oslabí naše důvěryhodnost. A naši podporu. To aspoň tak to vidím já. Je nám velmi líto, že musíte odejít. A pan Preza to, tu štafetu od vás převezme a já teď se dám slovo paní... Jednik, chvála všem za představíte. Děkuji mnohokrát za slovo. Pane předsedo, musím vám všem poděkovat za tuto prezentaci a mnohokrát děkuji za naznačení těchto pochybností ve smyslu horizontu 2020. Ad hoc stanoviska podle mě jsou vypracovávána příliš pozdě, nicméně jsou případná pro tu situaci, v, kterých, v které se teď nacházíme. I já se zamýšlím nad tím, jestli stávající eh, rozpočet je srozumitelný a trošku mě trápí, co se stane, eh, pokud budeme najednou potřebovat více fondů, více investic do svěřeneckých fondů a podobně. Co budou dělat členské státy? Máme odpověď na tyto dotazy? Pokud jde o ten nástroj pro Turecko. Myslím, že jste zmínili částku 3 miliard. Rozpočet EU investoval půl miliardy, dvě a půl miliardy šlo z kapes členských států, ale nyní to bylo všechno překonfigurováno, miliarda přijde z rozpočtu EU je tam také určitý časový horizont. A mě právě toto zajímá. Je to měsíc, šest měsíců, definovali jste časový horizont, do kdy by peníze měly být poskytnuty. Myslím, že bychom si to měli říci jasně, aby Madat a Fond pro Turecko získal peníze co nejdříve, abychom mohli začít provádět rozhodnutí příslušně. A na závěr, jsme dostatečně vybaveni, abychom zvládali využití fondů v rámci Turecka, v Africe. Jsme schopni kontrolovat vynakládání všech těchto ad hoc nástrojů. Děkuji, pan Denado. Já eh, sdílím eh, stanovisko, eh, které tady zastává Izabel Toma. A jestli jsem pochopil to, co říká paní Kalvino, tak teď dochází k eh, zvýšené koordinaci rozpočtové politiky. Ale pokud eh, k tomu, eh, pokud by se rozpočet prováděl přesně daným, přesně předaným způsobem, tak by nebylo potřeba to více koordinovat. Dochází tady tedy k odklánění těch prostředků a podle mě Eh, je to, to není správné. A co mi eh, dělá největší obavy ve vztahu v Turecku je přesně způsobem, jakým eh, způsobem tam ty peníze budou téct. Já si myslím, že Evropská unie tady vytváří postupy a fondy, které povedou k tomu, že budeme vnímáni trochu zvláštním způsobem. Ty, ta potřeba je naléhavá, to chápeme. My jsme se seznámili s tou situací v terénu, ale já mám velký strach z toho, že nebudeme schopni eh, rychle využít ty prostředky, ať už jsou z evropského rozpočtu, nebo od eh, teď, co přijdou od členských států. A to je velmi vážné, protože dochází k vydírání a eh, bych tak chtěl popsat jednání pana Erdogana, ale i tak je potřeba eh, eh Eh, pomoci těm lidem, kteří se nacházejí ve velmi eh, obtížné situaci. Pouze velmi malá část těch prostředků a ten čas, eh, který je proto potřeba, nás vede k tomu, že se musíme ptát, jestli to je skutečně možné efektivně využít. A komise na to bude muset odpovědět, jestli v případě tak naléhavé situace je skutečně potřeba dodržovat všechna pravidla, jestli ty kontroly Eh, to mají všechno držovat eh, a tak dále. Paní Gardia Zabal. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že pan Delano skutečně trefil hřebíček na hlavičku, co se týká něch svěřeneckých fondů když normálně se dodržují pravidla, která platí pro jiné programy, které souvisí tady s rozpočtem, tak se sice říká, ano, je to pružné, flexibilní, ale konec konců je to stejná flexibilita jako u programu koordinace přímo na místě, nějak se to dá zvládnout. No a kde je tedy ten problém, že rada nakonec není ochotná nebo připravená proto předložit přiměřený rozpočet a komise potom vytváří fondy mimo rámec rozpočtu. To je docela vynalézavé. Samozřejmě, že je třeba takovéhle věci kontrolovat a nějakým způsobem regulovat, ale rozhodně to nemá cenu se tady upínat na nějaké fondy mimo rámec rozpočtu. A další věc, kde je tady role parlamentu? Když jsme jednali o rozpočtu pro rok 2016, tak eh, v tu dobu jednali šéfové států a vlád v lavaletě a věděli jsme, kam to míří a šlo o 500 milionů z rozpočtu 2015 a už se jednalo s radou o navýšení, protože jsme věděli, že v Turecku je nouze 500 milionů, ne miliarda. A rada pak řekne miliarda. Stejně tak mohli říct 3 miliardy. No a co k tomu parlament? My jsme přece spolu legislativec, nebo se najednou něco změnilo? Uh, v rozpočtu přece máme co říct, tedy 250 milionů pro rok 2016 a 750 z rozpočtu 2017. Pan Gajer je tady zpravodajem. No a kdo k tomu řekne ne, když ten program už bude rozjetý, financování už bude rozdělené? No pak parlament k tomu nemá co říct, anebo ani nebude moci něco říct, protože si nemyslím, že by kdokoliv z nás řekl, ne, těch 750 milionů nedáme, že jsme se k tomu nemohli vyjádřit. To je v podstatě způsob, jak parlament převálcovat. To není teď, tak říkajíc, kritika komise, ale rady. My... Hodně se mluví o přidané hodnotě, ale teď bychom také možná měli dát najevo, jaká je rozpoč ta přidaná hodnota v případě parlamentu. Možná, že bychom se na to ani vůbec neměli ptát. Monsieur le Président, merci. Pane předsedo, děkuji za slovo. Musím říci, že eh, jsem trochu eh, rozpolcen no, vzhledem k tomu, jak klidná a příjemná je ta diskuse a ta výměna otázek a odpovědí z komisí a ta naléhavost situace na druhé straně. Eh, v realitě totiž se vždycky uzavírají dohodičky s různými penězi, ale eh, přitom čelíme otázce míru a války. A jde o samotnou existenci celé Evropské unie. Tento malý rozpočet je eh, velmi eh, malý a tak jsme ho schválili před několika lety. To bych také chtěl připomenout. Evropský Parlament ho schválil. Už tehdy bylo evidentní, že nemá dostatečný objem na to, aby mohl reagovat na různé krize, včetně té, ve které se teď nacházíme. Jeden eh, vážný problém je eh, samozřejmě eh, načasování. Nemůžeme naléhavě reagovat a Eh, vytvářet nějaké komplikované struktury a postupy na kontrolu využívání těch prostředků. My jsme byli v Turecku na misi a tam jsme byli svědky toho, jak je obtížné eh, využívat tyto prostředky a které kolikrát dorazí teprve tehdy, když ta krize už dávno skončí. Takže Eh, já jsem velmi skeptický vůči eh, tomuto svěřeneckému fondu a jestli vůbec bude moci dostat těm očekáváním. A ještě jedna věc na závěr. Je to možná věc, která se týká budoucích rozpočtů. Jsme pouze na úplném začátku té celé migrační krize. Myslím, že ještě zjistíme, do jaké míry jsme úplně bezbraní já jsem o tom diskutoval eh, s panem Artuisem eh, v Turecku. Víme, že nemůžeme řešit eh, migraci bez toho, abychom také si uvědomovali ty demografické aspekty. Víme, že světová populace bude růst až do roku 2100 a zastaví se na mm, počtu 12 až 13 miliard obyvatel, až vzroste počet eh, obyvatel Afriky eh, v roce 2100 mm, na čtyřnásobný počet, na více než 4 miliardy a už to samo o sobě by nás mělo přimět k tomu, abychom eh, se zamýšleli nad tím, protože v určitém smyslu budeme naprosto neschopni reagovat na tyto nové poměry. Děkuji, pan Maragal. Merci bien, président. Euh, Děkuji. Ano, děkuji. Hovoříme teď po tom týdnu, co jsme byli v Turecku a teď vlastně to všechno vnímáme velice intenzivně. Přivezli jsme si spoustu dojmů a spoustu emocí, ale je třeba k tomu přistupovat tady ve výboru pro rozpočet s chladnou hlavou. Tedy Parlament samozřejmě podléhá celé řadě faktů, které již prostě jsou. Je dobře, že to pan předseda tak jasně řekl. Hovořilo se tady také o legitimitě, kterou je třeba bránit. Je to role tohoto výboru a tohoto parlamentu, která je v souladu se smlouvami. To všechno je na místě. Myslím, pane předsedo, my jako výbor, jako parlament bychom také měli být připraveni eh, shodnout se na vlastních eh, mechanismech flexibility. Co se týká koordinace mezi eh, členskými státy a komisí, tak pak máme tu monitorovací skupinu. Možná bychom skutečně měli být u toho, abychom měli uh, ty informace přímo, abychom mohli reagovat, abychom mohli schválit potom příslušná rozhodnutí tady ve výboru. Tedy mělo by přece být něco takového možné. Rada a komise by proto měly mít pochopení, ale ještě něco, pane předsedo, nejenom kontrola ekonomických, finančních rozhodnutí, ať už jsou vnitř nebo, nebo uvnitř nebo mimo společenství, ale v Turecku víme, že dochází k jistému zmatku chaosu, zmatení při realizaci a při rozhodování, kde, kdo, jak, co bude využívat tyto prostředky. Tedy vezměme Evropský rozvojový fond, pak máme Africký svěřenecký fond, pak máme ty nástroje pro Turecko, programy členských států, pak máme ještě další programy v Turecku, prostředky před vstupem, to znamená 6-7 různých eh, zdrojů prostředků. Pokud tyhle jednotlivé peněžní pokladničky nebudeme nějakým způsobem konzolidovat a koordinovat, tak pak eh, je to opravdu zmatečné. Může se stát, že zcela ztratíme přehled o tom, co se tu odehrává a vymkne se to z kontroly. Byli jsme tam týden a přesto nevíme, kolik lidí v tom Turecku je. Nevíme, jak ta situace opravdu vypadá, jak je to s těmi hypotetickými dvěma miliony lidí, kteří nejsou v, táboře, neví, v táborech. Nevíme, jaké jsou tam reálné problémy. Humanitární pomoc, ano. Ubytování, ano. Vzdělání, ano. Ale to všechno je opravdu taková směsice intuice a spontánních reakcí. No a jak je to pak s realitou rozpočtu? Jsou tam různé vůle pro pružnost, ale ještě také nevíme, co všechno se může stát. Třeba to začne hořet ještě někde úplně jinde. Ten problém se může velice rychle znásobit a parlament a komise eh, musí mít opravdu nějakou možnost reagovat, přijímat rozhodnutí a domnívám se, že bychom měli opravdu postupovat více koordinovaným způsobem, měli bychom k tomu přistupovat opravdu pozitivně. Děkuji. Situation évolue considérablement. A to tím spíš, že situace se neustále vyvíjí to. Ten ruský tlak na sever Sýrie a na Alepo bombardování Turecka na kurdské pozice v Sýrii. Včera večer došlo k atentátu v Ankaře, který eh, znamená 30 mrtvých. Ta situace je velmi nestabilní. A máme tady ty flexibilní nástroje, které jejich počet neustále vzrůstá. A pan Depre má teď slovo. Děkuji, pane předsedo. Když jsem vás poslouchala, poslouchal i ostatní kolegy, tak eh, jsem dospěl k třema úvahám. A první je to, že eh, nepozorovaně vstupujeme do nové rozpočtové éry. Když eh, se vyslechneme všechny zástupce komise a rady, tak si uvědomíme, že tady jsou tři takové základní koncepce. Jednak je to leverage, tedy ten pákový efekt, a také ten výkonnostní rozpočet a performance review. A musíme si uvědomit, co to bude postupně eh, znamenat a jak se to bude promítat. A za druhé, když podívám na to, jak fungujeme my, eh, tady na výboru rozpočet, tak mám pocit, že eh, nejsme ani tak výbor pro rozpočet a čím dál více stáváme jako jakýmsi výborem pro ratifikaci. Na rozhodnutí už byla přijata někde jinde a my tady máme jenom potvrdit. A my se potom zabýváme těmi Eh, zabýváme těmi následky a ty musíme řešit. Stáváme se jakýsi notáři, říká pan předseda. V podstatě tady potvrzujeme potvrzení, eh, kde, eh, kterých jsme se neúčastnili, nemohli jsme je ovlivnit a tím si myslím, že přicházíme o legitimnost. A také dochází k těm různým přesunům v rámci rozpočtu. Já jsem se na to díval a připojí se všemu, co říkali mý kolegové. Se podíváme na ten vztah mezi penězi, které Eh, teď budou procházet těmi třemi svěřeneckými fondy, jak to tady bylo prezentováno, tak dospívám eh, k závěru, že v příštích dvou letech bude potřeba mobilizovat 5,4 miliardy. Když jsem se podíval na ten dokument, na ten dokument, který nám dá pan Preza, tam jsou eh, prostředky z rozpočtu u kapitoly 3, které mají jít na migraci, a tam je to 3,8 miliardy na dva roky jestli správně si vykládám eh, tu tabulku, která nám byla eh, mm, předána. A eh, bude to mít dvojí dopad. Pokud budeme se čím dál tím více obracet na členské státy, aby naplnili ty svěřenecké fondy, což děláme v případě Afriky, Turecka a je pro ten třetí, tak eh, se chce ptat, jestli jejich ochota eh, poskytnout prostředky do evropského rozpočtu bude stejná v té mechanice, ve které se teď nacházíme. Já si myslím, že členské státy eh, budou mít čím dál tím větší tendenci k tomu přeškrcovat evropský rozpočet a říkat, my jsme ty peníze už poslali tam a tam. A druhý dopad, který to bude mít, je ten, že o těch finančních nástrojů, kde vidíte ty orgány, které to mají mít na starosti. Teď se na to dívám u toho mm, facilitačního fondu pro Turecko. Tam e, jsou české státy, které mají e, e, to koordinovat. Takže tady jsme se dostali do nové rozpočtové éry, která bude mít určité dopady, které, o kterých bychom měli přemýšlet a diskutovat o nich. Měli bychom říci, že to není eh, eh, všechno známé. A teď k tomu, co říkal pan Maržin před okamžikem. Já si myslím, že jsme na začátku velmi dlouhého procesu, protože ty demografické eh, procesy podle mě nejsou až tak apokalyptické, jako říká on. Demografické projekce jsou různé, ale je evidentní, že i to bude mít v těch příštích desetiletích dopad na naši politiku. A chci říci, že mi velmi líto, že ty současné prostředky, které máme tady v tom evropském rozpočtu, jsou nižší než ty, které se vyčlenuje pro svěřenské fondy. Pan Masama. Děkuji, pane předsedo. Za prvé dovolte, abych začal tím, že poděkuji komisi za to, že nám představila stav věcí. Nemohu říct, že by snad komise byla něčím vina, ale dovolte, abych to vzal dramaticky, udělám to úmyslně dramaticky. Tohle je mimořádně smutná situace, v níž se nacházíme a myslím, že všichni v této místnosti sdílíme stejné cíle. Měli bychom udělat něco, něco v této situaci. Myslím, že Evropská unie teď je jako takový robot, který dekády plul v klidných mořích a pak najednou minulé léto a jsou tady určité podrobnosti s hrou Tennesseeho Williamse, ale nepůjdu do podrobností. Takže ta dramatická povaha bouře, která teď dopadá na Evropskou unii a všechny členské státy, je cosi evidentního je to skutečně velice divoká bouře, která teď zmítá naší kocápkou a je jasné, že to bude trvat dobu, kterou nejsme schopni odhadnout. To znamená, že je tady opravdu velice naléhavá potřeba něco udělat. O čem my tady teď diskutujeme, pokud tomu dobře rozumím, je víceletý finanční rámec a celá restrukturalizace rozpočtu a rozhodování, jak to je třeba změnit, pokud máme přežít v této bouři. Ano, myslím to doslova, přežít tu bouři a nejít ke dnu. Obávám se, že co tohle znamená pro restrukturalizaci rozpočtu a víceletý finanční rámec, myslím, že ta bouř to roz, bouře to rozmetá na malinké částečky. Uh, Máme teď únor 2016 a změnilo se všechno od té doby, co jsme schválili víceletý finanční rámec. Pokud budeme čekat do roku 2019, 20, 21, tak pak už tady vůbec ani sedět nebudeme pravděpodobně. Takže opravdu jsou tady varianty, které obsahuje tento dokument a řekl bych, je to spoustu práce, ale myslím, že si nemůžeme vybrat nic z toho, musíme implementovat všechny tyto změny naraz. A samozřejmě Žerár to řekl, že je to jenom jako razítko schvalování. Řekl bych, že no, co Eh, co tím razítkem můžeme změnit na tom, jak věci jsou. Pokud prostě budeme schvalovat, schvalovat, razítkovat, něco tím změníme? No já nevidím, jak by se tím dalo něco změnit. Takže je to opravdu velmi dramatická situace. Připadáme si tady v této místnosti v podstatě bezradní a bezmocní. Nevím, co udělat. Můžeme vstoupit do stávky? a říct, my vám to nebudeme automaticky schvalovat a odfajfkovávat. To je nepředvídatelná krize v Evropské unii, ale my jsme v nepředvídatné a nepředvídatelné krizi. To znamená, musíme být schopni řádně rozhodovat, musíme být součástí rozhodovacího a spolurozhodovacího procesu proto zcela podporuji pana předsedu a jeho poznámky, které souvisely s transparentností. Ale abych byl úplně upřímný, všechno tohle je taková jako mm, malinká záležitost, malý problém v tom rozhodovacím procesu a to samo nic nezmění. To znamená, máme před sebou dramatické změny a to všechno samozřejmě uh, někde skončí u rady. Je tady rada nějak přítomná? Jak se to tam bude odehrávat? Co se tam bude dít? Kdybych já byl Vladimírem Putinem, a díky bohu nejsem, tak já bych opravdu měl spoustu času. Užíval bych si Mejdan non-stop, dnem i nocí. On v tomhle chaotickém světě on je tím, kdo diriguje situaci, kdo má všechno pod palcem a v poslední době v posledních osmi letech je slabá vláda ve Spojených státech, tak si myslím, že aspoň Unie by měla být jednotná a to se opravdu týká rady, předsedy rady a všech členských států. Děkuji vám. To grave, que nous évoquons. Hovoříme tady o velmi vážných věcech. Ale nacházíme se v geopolitické situaci, kdy například eh, na realitním trhu, eh, když se pořizovala ambasáda v Evropskou unii v Tokiu, eh, tak já doufám, že to povede k tomu, že budeme lépe bránit naše zájmy v této části světa. Ta hlavní otázka, která vystává ohledně Syrie, je návrat míru na Blízký východ. A je pravda, že Putin je hraje hru eh, podobně jako eh, hrál na Ukrajině. Pan Kormel. Děkuji, pane předsedo. I já i já děkuji komisi za tu práci, kterou odvedla a i já souhlasím s mnohým tím, co řekli kolegyně a kolegové. Možná bych se mohl krátce připojit k tomu, co tady řekl kolega předřečník, co řekl pan Debre. Myslím, že to opravdu formuloval naprosto precizně. Opravdu si myslím, že tady jako poslanci tohoto parlamentu bychom se více měli soustředit na to, čeho vlastně chceme dosáhnout. A poté, co už jsme dneska viděli spoustu pěkných obrázků a slyšeli hezkých příměrů, tak já si připadám, jako bychom byli týmem lékařů, podáváme nějaké léky, ale máme ještě jiný uh, tým, který nám zatím neřekl, jaká by měla být eh, terapie. My tady hovoříme o penězích, o velké spoustě peněz a myslím, že si eh, jsme zajedno i já zastávám tezi, že bychom měli pomoci rychle a hodně, ale zatím úplně přesně nevíme, kam tu pomoc nasměrovat. A proto si myslím, že bychom se konečně měli postarat o to, abychom nejenom v rozpočtovém výboru jednali o těch finančních záležitostech jako oddělené části, měli bychom si říct, co vůbec jako Unie v té migrační situaci budeme dělat. Dokud to nevíme, tak nikdo neví, kolik lidí letos přijde do Evropské unie, no jak máme plánovat rozpočet. Nikdo z nás neví, do jakých zemí ty lidé zamíří, kde je ubytujeme. To znamená, nejdřív musíme vyřešit ty zásadní otázky pak musí Evropská unie konečně přiznat barvu a vyvinout nějaký hlavní plán. Ať už bude jakýkoliv, tak musí být demokratický, legitimní a musí zahrnovat členské státy, ale to v tuto chvíli nemáme. My teď hovoříme, jako bych slepý hovořil o barvách. Něco si představujeme, schvalujeme nějaké miliardy nebo je odklonujeme od jinuť, kde už byly schváleny a vlastně nevíme, kam míříme. Já jsem naléhavě proto, abychom s dalšími příslušnými výbory konečně něco předložili, protože členské státy Evropské unie sice se teď před víkendem sejdou, ale eh, rozumné jednotné řešení určitě nenajdou. Bohužel. Děkuji. Voilà, je vais donner la parole à... Chtěl bych dát slovo panu Prezovi ale dovolil bych si ještě několik osobních eh, poznámek, pokud mi to členové výboru dovolí. Myslíte, že je pravda, že naše mise v Turecku nám eh, poskytla řadu informací a seznámila nás s tou situací blíže. A u Gazentep jsme se setkali s zástupcem eh, Evropské delegace v Turecku a ten nám eh, řekl, že v Syrii je eh, v podstatě vysídleno teď nebo na útěku 8 až 10 milionů lidí, že se začínají koncentrovat na hranice s Tureckem, ta je zavřena a tam eh, vznikají uprchlické tábory a tyto osoby se budou pokoušet samozřejmě tu hranici překročit. A budou to zkoušet několikrát, dokud se jim to nepodaří a potom možná přijdou do Evropy. Takže problém, eh, který teď eh, řešíme, rozhodně jenom tak neskončí. A představa, že nějaká bariéra mezi Tureckem a Řeckem by to mohla zastavit, je naivní. a také vyloučit Řecko z šengenské zóny za to, že neplní své závazky, to asi také není správné. Víme, že eh, Řecko ale eh, pořád ještě čeká ještě vyšší počet uprchlíků, než ta eh, má na svém území v současné situace, takže to samotné řešení není. Evropská unie se nachází mezi dvěma kameny nebo balvany a výsledkem je jakási bezmoc. A vzhledem k tomu, že tady máme hovořit o revizi víceletého finančního rámce, tak spíše než um, abychom měli celou řadu těch různých instrumentů, jakýchsi satelitů, které obíhají kolem uh, víceletého rámce s tím, že eh, bychom při vzniku každého z nich jako výbor měli zasedat a Eh, probírat to do nejmenších detailů, jaké budou dopady, a pokud například diskutovat o dopadu, jaký to bude mít třeba na cenu vody a tak dále. A tak to prostě pokračovat nemůže, to není rozumné. Nemohli bychom si eh, představit eh, nějaké jiné řešení, protože celistvost rozpočtu nebo jednota rozpočtu je důležitý Eh, požadavek, a spíše než aby se vytvářely ty eh, rozdílné satelity, tak by se prostě navýšily ty patřičné rozpočtové kapitoly, eh, ze kterých by potom ty peníze šly. Já si myslím, že to by bylo mnohem přehlednější. Ne, ale si musíme nechat porodit od komise, aby to nebylo takové příštěpkaření. Eh, při každé eh, krizi. My bychom chtěli pořád zachovat jednotu rozpočtu a jeho přehlednost, abychom našim voličům mohli vysvětlit, co tady vlastně děláme. Takže chci zeptat, jestli by bylo eh, možné místo vytváření těch různých svěřeneckých fondů, to, čemu já říkám satelity, tak jestli by ty prostředky nemohly jít do evropského rozpočtu, kde by prostě vznikla nějaká kapitola pro ty mimořádné výjimečné situace rozhodlo by se o tom, že nastala výjimečná situace a potom by se ta příslušná kapitola naplnila z těch prostředků. Eh, eh, obrátili bychom se na členské státy a to by podle mě bylo mnohem lepší. Potom by eh, u té kapitoly 3 a 4 se mohly navýšit ty stropy protože musíme si u těchto nástrojů také se snižuje úroveň parlamentní kontroly eh, využívání těch prostředků. Ale tolik ode mě a pan Preza má slovo. Děkuji vám, pane předsedo, takže já se pokusím eh, odpovědět na otázky, které tady byly zneseny, ale na úvod bych si dovolil jedno konstatování a sice to, že si také uvědomujeme naléhavost eh, těchto otázek, které vyvstávají v důsledku migrační a uprchlické krize a snažíme se najít řešení jak uvnitř Evropské unie, tak i e, v té vnější dimenzi. A víme, že tady existuje napětí mezi tím požadavkem e, reagovat velmi rychle, vzhledem e, k tomu, že ten rozhodovací proces by měl dát všem příležitost se k tomu vyjádřit a ovlivnit to rozhodnutí s tou potřebou navýšit prostředky, které jsou k dispozici, ale současně Eh, víme, že je potřeba zajistit také dostatečnou kontrolu eh, prostředků daňových poplatníků, eh, protože jejich prostředky jsou využívány nebo doplňovány potom členskými státy v podobě těch svěřenských fondů a musí existovat kontrola toho, že ty prostředky jsou využívány zákonným způsobem. A možná, že teď eh, budu odpovídat ty otázky trochu eh, chaoticky a v tom pořadí mi byly eh, položeny. Zřecké fondy nejsou jenom věci, které vznikly ad hoc, jsou to nástroje, které by měly umožnit lepší koordinaci těchto opatření protože mohou jít nad rámec těch omezení, které existují v právních základech eh, u rozpočtu. Například, když se podíváme na Svěřenecký fond pro Syrii, jak se mi říká ADAT, tak eh, tam eh, jsou prostředky z různých zdrojů, z fondu nebo z programu pro státy sousedství a tak dále. A kolikrát by to byly prostředky, eh, které tedy eh, se použijí jinak, než byly původně geograficky vymezeny. A ten svěřenský fond potom eh, umožňuje reagovat na to, co říká pan Savama, který říká, že se nacházíme eh, v bouři, stormy weather, a že ta bouře bude ještě nějakou dobu trvat, kdy musíme přistoupit eh, na to, že je potřeba lépe koordinovat eh, naše politiku a musíme více spolupracovat se členskými státy. Je tady Tedy tato možnost navýšit eh, prostředky, které jsou k dispozici, a v případě toho fondu pro Turecko to minimálně umožnilo dodatečně to navýšit o 2 miliardy, než nad rámec těch prostředků, které jsou eh, v rozpočtu. Ale samozřejmě tady vyvstává ta otázka rozhodovacího procesu. Na to jste se ptal i vy, pane předsedo a stěžoval jste si, že jste nebyli řádně informováni. Tady se vynořují různé aspekty eh, související s tím rozhodováním. Tam bylo evidentní, že trvalo dva měsíce, než eh, eh, se na tom poprvé shodli Eh, premiéři a prezidenti členských států, než to bylo potvrzeno a než tedy eh, bylo definitivně potvrzeno, že budou poskytnuty 2 miliardy z prostředků členských států. Pane předsedo, vy jste se zmiňoval také o tom, že by vznikla nějaká rozpočtová kapitola pro ty výjimečné situace a je pravda, že něco takového zatím v rozpočtu není, ale jak zdůrazňovala paní Kalvino ve svém vystoupení, tak přesto eh, jsme dali najevo, že můžeme využívat tu flexibilitu, která je do rozpočtu zabudovaná. Já bych k tomu ještě poznamenal, že to jsou inovační, možná inovace a v podobě těch srdzenských fondů, které již byly naplánovány v minulosti, které ten rámec proto byl vytvořen již před několika lety. A shodly se na tom eh, oba rozpočtové orgány, které eh, se dohodly na tom, že flexibilita by tady měla být a ta je teď plně využívána, až do, toho, eh, eh, do, té, do těch mezí, které eh, proto byly stanoveny až do roku 2016. A vlastně se využívají všechny mm, ne, veškerý manévrovací prostor, který tady existuje. Pak tady byla řeč o těch výzvách souvisejících s Afrikou a s počtem obyvatel na zemi. A u toho fondu pro Afriku jde právě o tento cíl, jak eh, řešit některé z těch příčin, které jsou vlastně původcem té migrační krize. A měli bychom více se snažit ovlivňovat tyto příčiny, které potom vedou k tomu, že lidé eh, opouštějí své domovy a snaží se najít lepší eh, život někde jinde. A na to by právě měly jít tyto prostředky a využili jsme například tu kapitolu pro rozvojovou pomoc Možná, že to není ta jediná eh, eh, a ideální eh, reakce, která všechno vyřeší. To je asi pravda. Pan Maragal se ptal na to, jak můžeme zajistit, aby ty prostředky například pro Turecko šly přesně tam, kde jsou nejvíce potřeba. A komise prověřila, jaké jsou ty aktuální potřeby Máme řídící výbor, eh, na kterého se účastní také zástupci členských států, ale jsou tam také zástupci Turecka jako pozorovatele. A hlavní cíl tohoto řídícího výboru je pokusit se udělat si přehled o těch opatření, která jsou nejnaléhavější. Takže i tady si myslím, že eh, ta práce postoupila eh, ku předu a v tom mezidobí, kdy eh, se přijímalo rozhodnutí a schvalo se, tak eh, už jsme připravovali to eh, konkrétní nasazení prostředku. A samozřejmě, že je tady určité napětí, o kterém tady také byla řeč. Já chápu, že mnozí z vás jsou frustrovaní tou současnou situací a že to vytváří to napětí při rozhodování o rozpočtu. Ale i tady bych řekl, že u rozpočtu rok 2016. Pan Karelka na to upozor... Paní Karelka na to upozorňovala. E, parlament se toho účastnila, umožnil navýšení prostředků, protože e, e, parlament řekl, že je potřeba mít více prostředků a potom došlo k identifikaci těch prostředků e, na ten příští rok, které na to byly vyčleněny. A možná se to bude týkat i rozpočtu na rok 2017 a tam se to bude opakovat. Tam zase budete muset jako jedna část toho rozpočtového orgánu vyslovit svůj souhlas a prověřit ty možnosti, jak přesunout e, další prostředky, e, pokud to tedy bude potřeba. Donc, je crois qu'en termes de, de capacité... De... Takže jde o naši schopnost reagovat, která možná někdy není úplně dostatečná, ale existuje. Když se podíváme napříč všemi různými institucemi, které v Evropské unii máme. A teď tomu, co říkal pan Depre o výzvách a jestli eh, tady jasně vyvstává nějaká nová tendence nebo trend v tom způsobu, jakým se rozhoduje rozpočtu. Ano, jsme v situaci, ve které jsme nikdy předtím nebyli a ta naléhavost mnohé vede k tomu, aby se snažili využít veškerého manevrovacího prostoru, jak uvnitř, tak i mimo eh, rozpočet, aby jsme na ty problémy mohli reagovat. Otázka, jestli členské státy budou připraveny dále financovat evropský nebo komunitární rozpočet i v budoucnosti. Ehm tak to uvidíme v tom, až se začne diskutovat o přeskumu rozpočtového rámce v polovině období. A také pokud eh, vyvstanou nějaké nové potřeby, tak eh, potom o tom budeme společně muset diskutovat. Protože tak eh, to i umožňují současná pravidla. Um, donc, uh, pour conclure, je crois que... A na závěr, bych chtěl říci, že eh, jsou tady středně doba um, opatření, tedy ne ta primárně naléhavá. I eh, tam mají svůj rozhodovací proces. Komise eh, dělá všechno pro to, aby prostředky na taková opatření také byly, je bylo možné přesunout tam, kde jsou nejvíce potřeba a e, určitě nás čeká také diskuse v rámci schvalování rozpočtu na roky 2016 a 2017 a také v rámci té debaty o e, přeskumu rozpočtu v polovině období, kde e, všechny ty otázky budeme moci řešit. Děkuji, pane Prezo. Já bych mohl říct, že paní Georgieva by se také měla připravit na to, že od nás dostane protestní dopis týkající se kapitoly 4 a ohledně toho deficitu že informačního, s tím, že jsme nebyli informováni o tom, na čem se dohodli, dohodla komise se členskými státy. Eh, děkuji, teď přechází, přecházíme k druhé části, kdy bychom měli hovořit o interních aspektech migrace v Evropské unii. A jako první bude hovořit pan Preza a po něm pan Matias Oel, který je ředitelem DG Home, Migration Security Funds. Byl bych rád, kdybyste se omezili na 25 minut společně. To by bylo ideální. Děkuji, eh, pane předsedo. Já přejdu za chvilku do angličtiny, protože mám eh, připravenou anglič, eh, anglickou prezentaci. Takže se pokusím rychle probrat tyto slajdy, které se zaměřují na rozpočtové aspekty. A na Matiasovi nechám stav implementace. Čili Nejprve bych se zmínil o hlavních otázkách souvisejících s kapitolou 3 a výdaje v tomto ohledu. Během 2015-16 to, co bylo dáno k dispozici v rozpočtu, reaguje na výzvy, to znamenalo navýšení o 80 související s fondy pro migrační a uprchlickou krizi. Je to asi 1,8 miliard navíc, které byly doplněny díky různým rozpočtovým rozhodnutím. To byla součást agendy o migraci. Jejímž hlavním účelem bylo sloučit úsilí národních států a Evropské unie, aby bylo možné získat reakci na základě principů solidarity a také sdílet odpovědnost. Původní programování, které jsme předpokládali pro tyto fondy a s tím související agentury, byly nastaveny na 2,3 miliardy a posléze 4,1 miliardy za tyto dva roky. Jak jsme fond posílili? Pokud jde o velikost, jde o kolitivní snahu pro přesídlení o 1 miliarda na relokaci uprchlíků z Řecka a Itálie, pak doplnění dvou fondů pro asyl a migraci a vnitřní bezpečnost pro dva dohromady, to byl 310 pro ty státy, na které to mělo největší vliv, dále čtyřikrát vzrostla složka pro nouzovou pomoc, což znamenalo navíc 254 milionů. Dále posílení Frontexu. To nám konec konců řekne tady kolega z Frontexu ohledně toho, jak se organizuje reakce. V tomto ohledu došlo o navýšení o 146 milionů pro Triton Poseidon ve Středomoří pro návratové operace a pro pomoc při vytváření hotspotů. Krom toho dalších 50 milionů pro systém přesídlení napříč EU a dále posílení Frontexu a Europolu tím, že jsme pomohli navýšit počet zaměstnanců, aby mohli řádně plnit své povinnosti. Pokud jde o rozpočet, jak to vypadá v roce 2016? Jak už tady bylo řečeno, všechno, co souvisí s pružností v rozpočtu. To bylo využito v roce 2016. Vše pod kapitolou 3, nástroj pro flexibilitu, byl využit maximálně, což znamenalo asi 1,6 milionů z nástroje pro pružnost, pro uh, navýšení výdajů v kapitole 3 v roce 2016, pokud vyplynou na povrch nějaké další potřeby, bude nutné se podívat na možnost realokace některých fondů pod hlavičkou 3 které nebyly investovány tak, jak jsme původně předpokládali a pokud to nebude možné, pak tady bude možnost využití zálohované marže. Matiasovi bych teď předal slovo, který bude mluvit o migraci a fondu bezpečnosti, aby nám pověděl něco o stavu provádění. Mnohokrát děkuji, děkuji dámy a pánové, mnohokrát děkuji za vřelé přivítání. Je to poprvé, co jsem tady, já e, jsem měl na starosti předtím azylovou politiku, takže znám spíše výbor LIBE. Já rozdělím svou prezentaci do dvou částí. Implementace podle dvou opatření v roce 2015 a pak eh, obecné představení naší agendy pro migraci a jakým výzvám čelíme. V roce 2015 jsme začali vidět efekt veškerých našich opatření. Sedm hotspotů je teď uh, funkčních. Jsou to Lampedusa, Posalo, Trapany, Lesvos, Kios, Leros a Samos v Řecku. Není pochyb o tom, že provádění tohoto systému musí nabrat obrátky. Nicméně je tady závazek ze strany českých států pro relokaci 98 547 osob. Za tímto účelem jsme zavázali 640 milionů eur. Provádění tohoto mechanismu pro přesídlení už nabralo opat- obrátky má dojít k přesídlení 15 415 osob, z čehož už mm, bylo přesídleno 6 a za tímto účelem bylo přislíbeno 153 milionů eur. Musím zdůraznit, proč toto číslo 22 tisíc se může zdát jako příliš malé, mm, protože je to poprvé, co v minulém roce jsme měli celoevropský systém, kterého se účastnili všechny evropské státy, což je zásadní pro tuto věc. Následující slide. Nouzová pomoc pro členské státy 271 milionů eur podle AMIFu, což je důležité pro zpracovávání žádostí a navýšení přijímací kapacity. Hm, čítá to 53,5 milionů eur na jez v hranicích. Od září roku 2015 Frontex koordinoval 16 letů a navrátil více než 650 lidí do 6 zemí původu. Mám tady kolegu z Frontexu, který se k tomu asi vyjádří. Národní programy eh, pod AMIFem zahrnují 744 milionů eur pro integraci a legální migraci a 605 milionů pro návratová opatření. A teď je druhá část prezentace, slide číslo 7. Není pochyb o tom, že musíme vynaložit další úsilí pro plnění našich cílů v rámci migrační krize. Domnívám se, že se tady shodneme ohledně cílů. Určitě jsou tady různorodé názory, jak ale těchto cílů dosáhnout. Já bych identifikoval pět cílů, Musíme vytvořit řádné kontroly na vnějších hranicích. Dále musíme nastolit opět plný volný pohyb osob v rámci Schengenu navzdory stávajícímu vývoji, který se ubírá opačným směrem. Za třetí je třeba podpořit státy vstupu. Měli bychom řádně rozdělit uprchlíky mezi členskými státy a stabilizovat asilový systém v Evropě. Dále návrat neúspěšných žadatelů o azyl a migrantů a v neposlední řadě řešení příčin v Africe a na Blízkém východě. Kde si momentálně stojíme? ohledně plnění těchto cílů. Teď půjdu cíl po cíli a vysvětlím. Cíl jedna. Zajištění vnějších hranic. Komise přijela balíček pro hranice v prosinci. Momentálně je v procesu projednávání. Je tam zahrnut cíl posílené role Frontexu, především pro hranice námořní a několik legislativních návrhů, jako pro evropský cestovní doklad a návrat nelegálně pobývajících příslušníků třetích zemích a úprava šengenského hraničního kodexu. Celkově podle návrhu komise to vyžaduje 1,2 miliard navíc pro posílení role Frontexu od roku 17 roku 20. Tento návrh pak navýší mm, počet zaměstnanců v nové agentuře pro hranice na 2000. Navíc v rámci prvního cíle bych zmínil akční plán s Tureckem. Turecko a Evropská unie nadále pracují na 12 krocích, které dohodly v polovině ledna pro efektivní implementaci tohoto akčního plánu jde především o vnitřní politiku. Tam je doporučení komise dobrovolné eh, systému pro přijímání. Plán byl projednat to dnes s tureckým ministerským předsedou. Bohužel ten musel zrušit svou účast eh, vzhledem k teroristickým útokům včera. Pokud bychom eh, zvážili 80 tisíc lidí, kteří potřebují přesedlení z Turecka, znamenalo by to 840 milionů za rok pro pokrytí nákladů. Cíle 2 a 3. Opětovné nastolení Schengenu a SEAS a návrat. Tyto dva cíle jsou spojeny. Jádrem diskusí v následujících měsících právě bude reforma dublinského systému. Hlavní výzvy dublinského systému jsou opětovné hladké fungování uprchlíci musí být eh, distribuováni spravedlivě a musíme se vyhnout druhotnému pohybu. Zároveň je třeba přijmout to opatření pro stabilizaci asilového systému v Evropě. Uvádím pouze dva příklady. Naším cílem je vytvořit ukazatele, díky kterým bychom monitorovali lépe v každém členském státě minimální standardy pro přijímací střediska, a také chceme předložit návrh pro vytvoření hodnotícího systému pro podmínky přijímání, což by mělo být podobné jako šengenský hodnotící systém. Komise momentálně pracuje na všech těchto aspektech z finančního hlediska, by reforma vyžadovala nějaké další zdroje pro uh, zohlednění provozních nákladů a pro posílení přijímací infrastruktury. Hm, asi chápete, že nemohu zabíhat do detailů, protože ve stávající politické situaci zatím ještě nevíme, kudy se budou ubírat politické trendy. Snad eh, se nám to podaří do dnešního nebo příštího březnového summitu čtvrtý cíl, a to je důsledné navrácení neúspěšných žadatelů o azyl, komise velice aktivně pracuje na posílení spolupráce s Afganistánem, Pakistánem, Bangladešem, Marokem a zeměmi Jižními Sahary. Proč se zaměřujeme na tyto státy? Pro uh, zajištění úspěšných reabicí je ten, že migranti eh, z těchto zemí jsou většinou všech těch uprchlíků, kteří přijíždějí do Řecka a Itálie. Spolupracujeme s Frontexem a dalšími, abychom eh, posílili a vytvořili integrovaný systém, funkční systém a ten hraniční balíček zahrnuje návrhy pro navýšení kapacity Frontexu pro realizaci návratů. Krom toho mi dovolte říci, že především v oblasti návratů, ale i v jiných oblastech politiky, která má souvislost s azylem, nemáme politický problém, ale prováděcí problém. A míra návratů v minulém roce bylo 40%, to znamená, že 60% lidí, kteří mohli být navráceni, v navrácení nebyli. Pokud jde o pátý politický cíl, což je boj proti příčinám migrace v Africe a na Blízkém východě, nebudu zacházet do podrobností, není to v naší gesci, podléhá to vnější politice, nicméně musím zdůraznit, že v naší oblasti jim provádíme programy, které souvisejí s Afrikou a Blízkým východem. A na závěr musím říci, že kontext, v rámci kterého ho pomáháme členským státům se jaksi posunul jinam. Momentálně a dnes probíhá summit. Není pravděpodobné vzhledem k tokům a vzhledem k problémům eh, zemí, že dojde k pozitivním úpravám na konci března budeme mít jasnější obrázek o tom, kterým směrem se budou chtít naši političtí lídři ubírat. Migrační balíčky, o kterých jsem se zmínil, se projednávají. Může dojít k změně ve finančních potřebách podle politických rozhodnutí to bude znamenat možná další výzvy, což by znamenalo, že některé země, které nemusely řešit migrační krizi a které nemají dostatečnou kapacitu pro zvládání uprchlíků, budou čelit jasné nevýhodě, protože distribuce eh, favorizuje země vstupu jako Itálie, Řecko, Španělsko a nabízí malou alokaci těm státům, které by přebrali větší podíl ehm, uprchlíků, tak jako baltské státy a další. Momentálně pochopitelně nevíme, kterým politickým směrem se ubírat budeme, ale aspoň to musíme zohlednit, pokud budeme uvažovat o budoucích potřebách. Proto je potřeba zachovat schopnost minimálních finančních potřeb pro implementaci zhora uvedených návrhů. Pane předsedo, jsme ve výjimečné situaci, a to už jste konec konců uváděl a to je důvod, proč potřebujeme míru podoužnosti v implementaci toho, co je k dispozici pro migraci. Viděl jsem ve vašich dokumentech, že to je i jeden z vašich cílů a za druhé nejspíše budeme potřebovat další zdroje podle toho, jak se bude vyvíjet implementace politiky v rámci rozpočtu na rok 2017 a také v průběžném hodnocení. Děkuji. Merci, monsieur Well. Vous n'avez pas une tâche facile. Děkuji, rozhodně nemáte eh, snadnou úlohu. Uvidíme, jestli šéfové eh, vláda státu eh, rozhodnou tak, jak bychom si všichni přáli. Teď má slovo pan Zakary Joncola, který je ředitelem eh, korporátní governance ve Frontextu. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych začal tím, že vám poděkuji za příležitost být zde a hovořit k tomuto výboru. I pro mě je to premiéra. Tak doufám, že dostojím vašim očekáváním. Za druhé, pro vás mám zprávu od Fabrice Legeryho, který je naším šéfem a bohužel nemůže přijít, proto já jsem zde v jeho zastoupení. Pokusím se soustředit se ve své prezentaci na tři věci. Za prvé, obecně stávající situace a Frontex této situaci, za druhé něco málo o vývoji ve Frontexu v minulém roce a třetí věc budou perspektivy do budoucnosti a budoucí výzvy. Když začnu tou první věcí, tedy situace, obecná situace, tak jak už jste tady o tom hovořili, tak jsme konfrontováni s ohromným fenoménem, který má původ ve třetích zemích, důvody nutí lidi utíkat, hledají ochranu, cestují transitními zeměmi, dostávají se do rukou pašeráckých sítí, pak se dostanou na vnější šengenské hranice a tam funguje Frontex. A za hranicí opět jsou v rukou řadu členského státu, buď s ohledem na žádost o azyl nebo relokaci. To je zase mimo Frontex. To je tady celá řada, celý řetězec prvků, z nichž Frontex je jeden, jedním bodem. My jsme na vnější hranici, kde se snažíme pomáhat těm členským státům, které se dostaly do mimořádného tlaku v důsledku této situace. V tomto bodě Frontex je tím, který se snaží peníze, o nichž tu diskutujete, využívat. Ty peníze jsou jenom částí tohoto řešení. Druhá strana mince je, jak využít ty peníze nejefektivnějším způsobem, tak, aby se pomohlo těm členským státům, které jsou pod tlakem. Především v této situaci kde Frontex jako takový nemá exekutivní kompetence, eh, naši lidé toto nedělají. Tedy eh, členské státy, ochrana hranic, policie a další jsou těmi, kdo to dělají. Frontex je tam proto, aby pomáhal, usnadnil ostatním členským státům pomáhat tomu státu v nouzi. To je v tomto případě především Itálie a Řecko. Frontex koordinuje ostatní členské státy, které přicházejí na pomoc Řecku a Itálii. To je tedy zdroj, odkud pochází většina peněz pro nás z kapitoly 3. My tím financujeme tyto lidi, takzvané guest officers, hostující, uh, úředníky. To jsou lidé, kteří jezdí na ony řecké ostrovy nebo do Itálie, do hotspotů, anebo kde to financujeme vrtulníky, letadla, lodě, které provádějí dozor v oblasti kontroly hranic. Zřejmě chápete, že v takovéto situaci, kdy se celý ohromný počet migrantů snaží legálně překročit hranice, Frontex sám moc nezmůže. Plně závisíme na spolupráci členských států. Čím více peněz dáte Frontextu prostřednictvím rozpočtu Unie, tím víc potřebujeme, aby členské státy přišly, pomohly a přispěly, tak abychom mohli peníze využít co nejefektivněji. Sami peníze pro Frontex moc nezmohou. Pomáhají členské státy a jejich zdroje. To je to, co se snažíme podpořit. To je ta obecná situace tedy. Loni 2015, jak jsme slyšeli, tak náš rozpočet byl navýšen zhruba o 30 milionů ze 100. 14 na 140 milionů eur. Tedy v tom vašem řádu je to malá suma, ale pro nás to bylo podstatné navýšení. Také navíc jsme začali nabírat personál, zhruba 80 nových lidí a také vidíme, že nabírání nových lidí, ne, pardon, zapomněla jsem zmínit jednu věc. I když máme další lidi eh, v našem plánu po tom rozpočtovém navýšení z loňského roku, tak přesto stále jedeme v tom zkrácení počtu personálu o 5%, o 5% tedy stále se podílíme na tom omezování personálu. Loni došlo ke snížení o dvě pracovní místa, i když pak jsme dostali 80 dalších navíc. Tak se podílíme na úsporných opatřeních. Abych se vrátil k tomuhle nabírání lidí. Už loni jsme viděli, že Frontex nemá dohodu centrály s hostitelským členským státem Polskem. To znamená, že náš personál tam je v poněkud nejasném statu, jejich statut je poněkud nejasný. Je tam docela nízký koeficient korekce našich platů v Polsku. Polsko není součástí eurozóny, to znamená, že tam je ještě ve hře směný kurz s místní měnou. To znamená, že Frontex není dostatečně atraktivním zaměstnavatelem pro zkušené seniorní experty z členských států. I to samo už je výzva pro nás. Stejně tak eh, jazyk je trochu problém. Máme rodiny, máme manželky, máme děti a není snadné, aby se v Polsko integrovali s ohledem na jazyk. To znamená, že většina našich lidí má dvoje bydliště v zemi svého původu a druhé v Polsku. No a teď pohled do budoucnosti. Plánovali jsme svůj rozpočet na příští rok v souladu s návrhem komise o novém nařízení o Frontexu. Součást toho balíčku komise je, aby Frontex získal nový velký mandát a velké nové úkoly a zároveň by to mělo platit pro příští tři roky 17, 18, 19, 20. Měl by narůst náš rozpočet, měl by narůst počet našeho personálu ze stávajících 400 bychom měli vyrůst do roku 2020 na tisíc lidí. Jak už jsem vysvětlil, asi si umíte představit, eh, jak velká výzva to je získat ty lidi. Není to jenom logistický problém, je to výzva najít 600 kvalifikovaných nových lidí, kteří by byli odborníky na prosazování práva, návratové aktivity, hlídání hranic. To je opravdu velká výzva a musíme vzít v úvahu, že možná tyhle lidi budeme získávat z pohraničních or, orgánů a úřadů členských států a uvidíte, jaký dopad to bude mít na tyto složky těch členských státech. Teda opravdu doba je to nadmíru zajímavá. Možná něco málo k novým úkolům, které se pro nás plánují. My již členským státům dodáváme doporučení a analýzy rizik, co se týká hrozeb na hranici. Zároveň také koordinujeme společné, společné operační aktivity již eh, pomáháme členským státům s navracením osob do zemí původu. Komise nyní navrhuje, že bychom navíc měli mít novou funkci funkci ochrany pobřežní hranice. Komise také navrhuje, že bychom měli navýšit objem vracených osob, a to značně hracíme, vracíme prostřednictvím Frontexu zhruba tři tisíce lidí ročně. Plán pro budoucnost teď je, že by ta cifra měla být desetkrát vyšší. I to je výzva pro ty naše návratové aktivity a jejich pracovníky. Také budeme mít ještě některé další úkoly, co se týká uh, posuzování zranitelnosti, kapacity členských států. I to je nová věc, které se budeme muset věnovat. Děkuji vám, pane předsedo, jsem připraven odpovídat na vše možné otázky. Děkuji. Mám jednu otázku hned. Chci se ptat, jestli byla podepsána dohoda s polskými, mezi polskými úřady a Frontexem. Děkuji. Bohužel zatím ještě dohoda o sídle s polskými orgány neexistuje. Pořád vyjednáváme. Bien, Madame Thomas. Paní Toma, má slovo jako první. Děkuji vám, pane eh, předsedo. Nemáme moc času na diskuzi, takže bych pouze chtěla říci panu Oelovi, že sdílíme jeho dvě základní obavy, tedy jednak je to ta flexibilita vzhledem k problémům, které lze předpokládat, nebo nelze předpokládat. A kdy víme, že eh, tam, může, tam mohou být rozdíly v řádu stovek milionů eur. A jako rozpočtový výbor, eh, tak eh, my se musíme postarat o to, aby ty prostředky na vaši činnost odpovídaly reálným potřebám. A víme, že to bylo víc, než byly ty stávající marže které bychom mohli využít v rozpočtu. A proto mě zajímalo, jak eh, asi jakou máte představu o těch nadcházejících letech a jaký to, jak se budou vyvíjet vaše potřeby. Jste o tom částečně hovořil, ale já musím přiznat, že mám ještě větší obavy než před vaším vystoupením. Protože to, co jste říkal například eh, o problémech eh, týkající se sídla, statutu zaměstnanců, evidentně jakékoliv nedostatku ochoty, to všechno je téměř apokalyptické eh, vzhledem k těm problémům, které by se, by se měly řešit. Já vím, že hlavním náplní té misi je koordinace nějakých pracovníků, ale ty musíte mít a musíte mít také někoho, kdo je koordinovat bude. A potom, možná, že jsem vám špatně porozuměl, ale vy jste říkal o miliardě euro, to mi také přijde jako velká částka. Mě zajímalo, jak eh, chcete zajistit, aby to bylo operační v roce 2016, jak to vypadá. A upřímně řečeno, my teď, nebo aspoň já to nevím, eh, odkud eh, Eh, to přijde, jak eh, přesně eh, to bude použít, nevím, jestli bude muset vytvořit další mimo rozpočtový ad hoc nástroj na tyto účely. Myslím, že tady trošku tápeme v temnotách. Já bych chtěl ujistit paní Toma, že máme ještě 35 minut na tuto debatu, takže to není úplně málo. A možná, že i vás tedy zajímá, kde bude těch tisíc osob, jestli všichni budou ve Varšavě nebo budou někde jinde a tak dále. To by zajímalo mě. Pane řediteli, chcete odpovědět paní eh, Toma? A potom samozřejmě dáme slovo dalším, kteří se hlásí o slovo. Pan Omarží. My jsme se teď domluvali o tom, kdo odpoví na co. Nejprve eh, bych mohl odpovědět na otázku paní Toma o tom rozpočtovém eh, dopadu eh, vytvoření té agentury nebo toho sboru pro ostrahu hranic. Tam by to mělo být nasazeno, to byla částka, která bude nasazena až do roku 2020, a to financování by mělo přijít z kapitoly 3, která eh, bude postupně narůstat do roku 2020 a také jde o to, jak eh, řešit nebo odpovídat na další aspekty té migrační krize, eh, zvládání asilových žádostí, zajištění bezpečnosti nebo výdaje agentury, které mohou ještě nastat. A jsou tady dvě rozpočtové možnosti. Jednak je to odhad, který se snaží odhadnout ty náklady v příštím roce, na který se k tím se pracuje v tom návrhu rozpočtu rok 2017. A potom je to ten odhad, který se vztahuje až do roku 2020. I tam jsme se to snažili odhadnout, tam to asi nebude tak přesné. A budeme mít příležitost během té debaty o přeskumu rozpočtu v polovině období se eh, k tomu vyjádřit a rozhodnout o tom, eh, jestli se na to vyčlení dostatečné prostředky. Takže teď asi nemůžeme vám dát nějaké úplně přesné údaje, ale minimálně v tom návodu rozpočtu do 2017 uvidíte konkrétní částku. Aspoň eh, tak v současnosti k tomu přistupujeme. A teď, jestli dovolíte, dám slovo panu Borencelovi. Paní Toma eh, hovořila o svých obavách, o těch, eh, té nejistotě. Já jsem eh, to také zmiňoval, teď bych to možná mohl ilustrovat tím, z čeho to pochází. To se týká například reformy toho dublinského nařízení. V současné době, ale ještě musíme počkat na to, jak se vyvine diskuze v těch nadcházejících týdnech. My s tím ohledem, ohledně té reformy máme tři cíle. Ten první cíl možná není úplně Eh, reálný, ale ten, za prvé je to udržet eh, tu současnou situaci tak, jak je, kde by zač- eh, pokračovala platnost těch stávajících kritérií, což znamená, že Řecko, pokud by ten příliv uprchlíků byl současný, tak by to nezvládlo. Ta druhá možnost by byla to, že, by tam, že bychom tam nechali to kritérium toho vstupu, nebo ta země vstupu, ale tak, jak je to v dublinském nařízení, ale uznali bychom, že situace v současné době je taková, že bychom potřebovali lokaci nebo přesídlení uprchlíků, protože Řecko prostě ten příliv není schopné zvládnout, což by znamenalo, že teď máme ten eh, relokační program, který už byl schválen na těch 160 tisíc uprchlíků, takže toho by bylo možné v té nejbližší budoucnosti využít. A potom třetí možnost, by byla to, že bychom měli mít nějaký permanentní redistribuční klíč nebo přepočet v rámci toho dublinského nařízení. A to by potom znamenalo naprostou změnu situace. A e, z toho vyplývá to, co jsem říkal, že musíme počkat na to, jak se vyvine ta situace v příštích týdnech, jaký bude návrh komise, jak se k tomu vyjádří ostatní a potom od toho se musí odvíjet ty rozpočtové úvahy. Tento příklad jsem chtěl uvést, abyste viděli, z čeho pocházela ta moje nejistota. Bien. Děkuji. Co se týče toho umístění těch tisíce e, zaměstnanců, kolik jich bude přímo na hranici a kolik jich bude ve Varšavě? Uh, thank you, Mr. Děkuji. Musíme si uvědomit, že to je to pořád ve formě návrhu komise, uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale podle toho plánu většina z nich skutečně bude pracovat v tom, té centrále. Nicméně, neustále ve všech našich operacích v Řecku a v Itálii a v Polsku máme zaměstnance, kteří rotují, kteří eh, mají na starosti koordinační úkoly a objem té práce se zvýší takže bych si dovolil zhruba odhadnout, že z těch asi tisíce nebo 600 nových eh, zaměstnanců 100 až 200 bude se střídat v, té, v terénu na hranici, kde budou koordinovat ty různé úkoly a podporovat práce členských států, ale to je teď eh, velmi hrubý odhad, protože ještě pořád jsme ve fázi plánování a ještě nevíme, jak přesně to bude dohodnuto. Děkuji, panu Marži. Děkuji, pane předsedo. Já eh, bych chtěl výslovně přivítat to úsilí komise eh, v této oblasti a ty prezentace a těch pět eh, cílů, které tady byly jmenovány, to eh, jsou cíle, které z mého pohledu poukazují na neschopnost evropských politických představitelů rozhodnout a čelit situaci. Vy vkládáte hodně naději do Evropské rady, která se bude konat dnes a zítra, dnes začíná večeří. A nicméně, jestli jsem správně pochopil zprávy eh, z tisku, tak to bude pouze večeře a žádné rozhodnutí dnes večer nepadne, eh, protože žádný návrh není na stole, že budeme muset počkat až do poloviny března, přestože ta krize teď zuří, je velmi naléhavá a eh, vyžadovalo by si to přijetí nějakého rozhodnutí. Těm pěti eh, bodům, já vím, o čem hovoříte, když eh, chcete pomoci Řecku a Itálii, ale co se týče eh, kontroly na vnějších hranicích, tak tam také musíme konstatovat nedostatek rozpočtové podpory až dosud v případě Řecka a také nepřítomnost jakékoliv solidarity vůči Řecku. Musíme si uvědomit, jak je absurdní eh, návrh, aby Řecko bylo vyloučeno z Schengenu. A tady se dovolím jednu úvahu. V minulém století eh, ta svoboda spočívala v tom, že jsme eh, demontovali zdi, ale teď vidíme, že dochází k stavění nových zdí. Spochybňuje se Schengen a to je považováno za pokrok. To je podle mě poměrně bizarní. A co se týče toho posledního cíle, tady vidíme, že to je sice cíl, se kterým se můžeme stotožnit, ale zase se to bude vyžadovat eh, vlastně pře eh, kopání všech evropských politik a e, nastavení nových vztahů se státy na Blízkém východě a v Africe. Děkuji. Žádné další žádosti o slovo e, nebyly a proto toho využiji, abych e, i já položil otázku a řekl několik slov. To, co říkala komise, je pozoruhodné a Frontex odvádí těžkou práci. Nicméně v těch statistikách, eh, které jste tady uváděl, tak mám pocit, že je tam, určitá ne, ne, je tam určitý nepoměr mezi těmi ambicemi, o kterých hovoříme, těch cílech, a potom ta realita. Eh, každý eh, den přijíždí 3 až 5 tisíc uprchlíků a od září loňského roku se vrátilo 650 osob bylo vráceno 650 osob, což je úžasné, protože eh, každý eh, šéf eh, vlády to potom může zdůraznit a může na to poukázat na veřejnosti. Došlo k naprostému selhání, tomu přerozdělování uprchlíků. Každý členský stát si sám určuje podmínky pro azyl, někde ti žadatelé mohou hned pracovat, někteří můžou pracovat až po dvou letech. Eh, ten příjem nebo ty prostředky, které jsou jim poskytovány, se velmi liší stát od státu a eh, podle toho si migranti volí, kam půjdou. A já jsem také mm, eh, sledoval, jak Lucembursko s velkou mediální pozorností Eh, se přivezlo nebo při letadlem transportovalo do Lucemburska plné letadlo Syřanů, ale Syřané tam vůbec nechtěli zůstat a přitom eh, to byla spektakulární operace, které se účastnil předseda parlamentu, premiéra a tak dále, ale tam došlo k tomu, že eh, ti uprchlíci rozhodně neměli přání pobývat v Lucembursku. A víme, že jich jsou statisíce. tisíce. A k těm eh, pracovníkům, kteří by eh, měli být eh, na hranici v terénu, tak většina z nich, jak jsme teď slyšeli, bude v sídle někde úplně jinde. Je problém s najímáním pracovníkům, nebo je problém s tím, že to sídlo je v, ve, Varšově, ve Varšavě a že polské orgány ještě pořád neposkytli nějaké kapacity. Mě by zajímalo, co brání podepsání té dohodě. Je tady problém s například eh, s daňovým, eh, souvisí to s nějakými daňovými aspekty, nebo s tím, že děti nemohou chodit do školy, nebo čemu brání, co brání uzavření té dohody? A potom bychom rádi slyšeli také nějaké vyhodnocení všech těch hypotéz, které byly uváděny, abychom mohli posoudit, jaký to bude mít rozpočtový dopad v příštích letech. Pokud v domě hoří, tak nemůžeme teď čekat roku 2020, než eh, navýšíme počet pracovníků. Vy jste hovořil o novém náboru, ale přitom byste měli provést eh, snížení počtu zaměstnanců o 5%. To je surrealistické a mě by zajímalo, jakým způsobem. Já vím, že na to máte nějaký právní základ, ale myslím, že pokud to všechno proběhne právně správně, tak to může kolikrát znamenat naprosto zbytečné byrokratické postupy, které vám budou komplikovat život neuměrným způsobem. A já vám chci vyjádřit svou Eh, svůj, svůj soucit. Je velmi obtížné eh, něco dělat efektivně, pokud eh, vám komplikuje život tolik zbytečných administrativních požadavků. Byl bych rád, kdybyste nám mohl teď odpovědět, ještě se jednou dívám na kolegy, jestli nechtějí vystoupit. Hlasování by mělo být ve 12 hodin, ještě předtím musíme ve svém diskutu. Já bych chtěl tuto debatu uzavřít v 11.35 ale pokud máte ještě někdo nějaká přání nebo otázky, tak eh, trochu času máme. Pane, pan Preza. Děkuji, pane předsedo. Abych eh, zabránil jakýmkoliv nedorozuměním, tak eh, chci říct, že ten návrh komise o vytvoření té pobřežní a hraniční stráže, tak k tomu je mm, finanční odhad, nebo odhad těch prostředků, které se bude vyžadovat, to je připojeno k tomu legislativnímu návrhu, bude to posláno Radě a parlamentu a tam bude i přesný odhad nákladů a jejich eh, rozložení. To tam potom budete moci nalézt a to se týká toho období až do roku 2020. Eh, nebylo to tady v té naší prezentaci, eh, protože je to velmi detailní záležitost, ale můžeme vám to poslat, abyste ty Eh, ta čísla měl k dispozici. Já se chci vyhnout dojmu, že se snažíme skrývat eh, tyto věci. Ty věci jsou naprosto k dispozici. A potom k té otázce týkající se toho požadavku na snížení počtu zaměstnanců o 5% ve, Frontex, ve frontexu Jak víte, to je rozhodnutí, které vyplývá z interinstitucionální dohody, s tím, že by se eh, o 5% měl snížit počet úředníků v evropských institucích a to se týká také všech agentur. To je věc, která probíhá, má to rozpočtové dopady. Vznikla proto um, interinstitucionální skupina, která to má řídit. Víme, že byly vytvořeny tabulky, které se, které se musí dodržovat eh, každý rok. To schválil rozpočtový orgán. Já chci připomenout, že v případě Frontextu to znamená, že dojde k eh, v čistém vyjádření k navýšení počtu zaměstnanců. A jestli dovolíte, tak nepřám slovo panu Matiosovi Elovi. Um, I take the, the... Mnohokrát děkuji. Budu odpovídat eh, v pořadí dotazů. Pan Mažní, který mluvil o nedostatku solidarity a rozpočtových prostředků Pojďme si zrekapitulovat eh, finanční prostředky pro Řecko. Celkově pro integrační fond a další čítá 509 milion eur od roku 14 do roku 20 fondy pro navýšení kapacity, pro přijímání, rozhodování o azylu, o integraci, návratové politice, kontrole hranic, dohledu a boj proti pašeráctví. První pre- předfinancování ve výši 33 milionů bylo dáno k dispozici v roce 15 a další platba ve výši 36 milionů na rok 2016 bude uvolněno v nejbližší době. Navíc jsou tady nouzové prostředky ve výši 165 milionů v rámci AMIF a ISF pro Řecko, buď přímo pro řecké orgány, anebo pro mezinárodní orgány pro provádění veškerých příslušných kroků v zemi v posledním roce. Příklad. Řecko měli, měli jsme dohodu s UNHCR, dostali 80 milionů eur pro eh, navýšení přijímacích míst v Řecku. 3 miliony pro předfinancování a pokud sloučíme alokace v rámci národních programů Řecka a pak nouzová, nouzovou pomoc, bude Řecko prvním příjemcem, hlavním příjemcem ve výši 655 milionů eur. Pokud jde o hotspoty, které jsem zmínil v prezentaci, IAZO a Frontex, v Řecku už pracují a my jakožto DG Home máme čtyři kolegy v Řecku a čtyři v Římě, abychom prováděli tyto alokační systémy a pochopitelně budeme realizovat solidaritu i v jiných podobách pro Řecko, protože jsou naléhavé situace, ale Řecko musí využívat prostředků tak, aby mohlo provádět národní programy. A poslední věc, Komise také poskytla strukturální fondy pro budování přijímacích kapacit v Řecku a Evropské sociální fondy pro opatření související s sociálním začleněním. I zde jsou k dispozici určité zdroje, takže pouze takový přehled o tom, co bylo dáno k dispozici Řecku. Vy jste se, pane předsedo, ptal na relokaci. Já už jsem také v prezentaci říkal, že toto není uspokojivé ani z hlediska komise, ale jedna věc, na kterou bychom nesměli, neměli zapomínat. Relokace má trvání dva roky. Důvod je ten, že původní návrh byl daleko kratší. Pak bylo několik členských statů, které argumentovali tím, že musí budovat kapacity. Některé východoevropské státy, pokud chtějí alokovat lidi, nemají na to příslušné kapacity, protože nikdy neměli uprchlíky, neměli přijímací střediska a proto jsme dosáhli kompromisu, že ten plán by měl být, mít dvouleté trvání, takže je jasné, že členské státy mohou argumentovat tím, že zatím nerokovali, ale mohou tak učinit v budoucnu. Otevřeně rovněž mohu říci, že eh, ten systém by měl být povinný v mnoha případech, ale je třeba se dohodnout i ve světle uprchlíků. Další věc, kterou musím říct, že my navrhujeme tento systém pro vytváření diaspor v některých členských státech, což také vlastně eh, zdráhá uprchlíky v tom smyslu, že nechtějí eh, některé nechtějí jít do států, kde by byli první, třeba první Eritrec v nějaké zemi, zatímco když půjde do Německa, tak tam už bude pěti tisící. Takže to má určitou dynamiku, ale souhlasím s vámi, že ta situace není momentálně uspokojivá. A systém přesídlení funguje poměrně dobře. Zmínil jste přístup na trh práce. Každý členský stát musí dát přístup na trh práce po devíti měsících. Tak to tedy právní situace vypadá a členské státy mohou tak učinit dřív, pokud to bude jejich přání. A pak poslední věc. Zmínil jste, že migranti si momentálně vybírají. Uh, ano, je to dobré hodnocení, je to, je to případné hodnocení, protože my momentálně nemáme fungující systém. Dublinský systém eh, řádně nefunguje a proto musíme neprodleně vytvořit kompromis pro dublinský systém a je také důležité předpisy provádět řádně, protože jinak ten systém fungovat nebude. A teď kolega z Frontexu. Děkuji, pane předsedo. Budu odpovídat na téma návratu, ně, řeknu něco o výzvách, o našich zaměstnancích a potom o našich, o eh, našem středisku. Z operativního hlediska ty největší problémy, pro návraty nelegálně povýchajících. Víte, v naší činnosti jsou to tři hlavní výzvy. V prvé řadě máme hodně lidí na hranici, u kterých musíme nejprve zjistit totožnost. To je velká výzva, většinou dáte, někdy se jedná o 2000 lidí denně, někdy i více, většinou nemají žádné doklady totožnosti. Ne všichni, ale většina z nich uvádí, že pocházejí ze Sýrie. Máme tam zaměstnance a experty členských států řádně jazykově vybavené a také takzvané kulturní poradce, kteří si promluví s těmito osobami a díky jazykové vybavenosti skutečně mohou identifikovat, zdali ta osoba pochází z východní Syrie, jižní Syrie nebo možná z Palestiny, z Pakistánu. To je první výzva. Jak identifikovat osoby? Pokud se nám to podaří, tak spolu eh, s řeckými orgány je zaregistrujeme a pak po registraci většinou jdou dvěma směry. Návrat pro ty, kteří nemají právo pobývat, nemají potřebu mezinárodní ochrany a pak je tam skupina těch, kteří jdou přímo do azylového procesu, kde je důkaz o tom, že potřebují mezinárodní ochranu. Tento proces sám o sobě něco trvá a to je mimo Frontex. To je pak na členském státě a na EASu. A pak máme určitou lhůtu, kdy je třeba umístit tyto osoby. Dát jim ubytování, základní lékařskou péči, stravu A my prostě dost kapacit na těchto řeckých ostrovech nemáme. Takže problém je, že lidé mizí po dvou týdnech. Nevíme už, kde je pan XY. Jednoduše zmizí. To je velká výzva. Čili určení totožnosti, kapacita pro ubytování a pak další výzva, pokud nalezneme někoho, kdo je, koho je třeba vrátit, tak musíme mít zemi, která je ochotná přijmout tohoto člověka. A to je právě velká výzva. Kam je vracet, pokud země původu není ochotná tuto osobu převzít, anebo pokud země původu není ochotná vydat cestovní doklad protože tyto osoby musí mít nějaký cestovní doklad a to je právě představa komise, že bychom vytvořili vlastní evropské doklady pro návlad, ale to je jedna strana mince, protože další strana mince je, že ta země musí uznat tento doklad pro účel návratu. Z operativního hlediska je to tedy docela problematické navracet osoby. Snadno se řekne, ano, 600 lidí vrátíme za rok, ale uh, praxi to opravdu jednoduché není. A pokud dovolíte, tak přejdu k další otázce. Omlouvám se, že zabírám moc času. Možná eh, jsem nemluvil dost jasně. Víte, eh, zaměstnanci Frontexu neprovádějí tu práci na hranici, ale členské státy si je berou jakožto asistenční Eh, úředníky, spolu s těmi, kteří jsou ochotni pracovat právě v koordinovaných akcích. Jedná se o tři tisíce pohraničních eh, pracovníků, kteří eh, normálně pracují ve vlastním státě a pokud na to natraje čas, tak se aktivně podílejí na našich operacích je jich tři tisíce a jsou to ti, kteří provádějí gro práce. A my jsme na místě, abychom koordinovali práci. Tak to Frontex funguje. My máme databázy jmen pohraničních úředníků nebo strážců, kteří jsou ochotni eh, se na tom podílet a pokud je to potřeba, tak je skontaktujeme a Eh, oni jdou pracovat na ty ostrovy v Řecku, takže proto našich zaměstnanců není tolik na místě. A potom, kde je hlavní úřad nebo zastoupení. Pro jednání potřebujete jednoduše dvě strany. Tak toto řeknu zjednodušeně. my jsme předložili tři otázky. Podporu pro naše zajištění sídla, ubytování. Frontex platí asi 4 milionů ročně za kanceláře ve Varšavě. Dále bychom chtěli mít jistotu, že děti našich zaměstnanců budou mít multilingvální školy k dispozici. A dále otázka našeho statutu. Jak budeme registrováni? To jsou tři otázky, na kterých jsme se zasekli už několik už před několika lety a nepodařilo se nám dosáhnout žádného pokroku. Velmi překvapivé jak to funguje. Kdo tady řídí, kdo rozhoduje? Eh, my tady každý rok rozhodujeme o tom, kolik dáme Polsku eh, prostředků. Polsku neplní své závazky a eh, já myslím, že nad tím musím vyjádřit hlavně svoje rozčarování a překvapení. Tak jak to máme vysvětlit našim voličům? To je přece šokující. Ale nebudu se rozčilovat. Dvě žádosti o slovo, jenom velmi stručně, protože už se blížíme eh, tomu 11.45 eh, a pan Rybek má slovo. Eh, Děkuji srdečně. Mě by zajímalo, jak je to se spoluprací mezi NATO a Frontexem, jaká je to koordinace a jaké finanční dopady to má na náš rozpočet. Deuxième intervenant, Madame Grasleux. Paní Gressle jako druhá. Je mi líto, ale někdy to trošku trvá. Chápu to správně, že Řecko z, těch, z toho migračního fondu dostalo 660 milionů eur. No bylo by pěkné se dovědět, co vás naladilo tak optimisticky. Za prvé za vaší práci vám rozhodně děkuji, ale uh, tady máme nějakou mimořádnou zprávu, další zpráva bude, ale víme, že to v Řecku vůbec nefunguje. Kde berete svou naději, že to fungovat bude, že se ty peníze dostanou tam, kam patří? No a pak ještě skromná otázka, kdo to kontroluje, kdy a kdo a jak? Děkuji. Voilà, les questions ont été brèves. Stručné otázky. A já bych poprosil také o stručné odpovědi. Uh, děkuji, pane předsedo. Co se týče Frontexu a, NATO, tak no, situace ještě není. Nebo ta spolupráce teď zatím neexistuje. Snažíme se to nějak zajistit a zatím o tom není možné nic říct. Pan Oel, děkuji k otázce, na kterou se ptala paní Gresle, 655 milionů euro. To má eh, jít v rámci k národním programu na tu mimořádnou pomoc. To bylo předěleno. Část těch hotspotů už funguje a teď se tedy postupně zavádí to co bylo rozhodnuto. Eh, bychom to v komisi chtěli koordinovat eh, centrálně. Mohl bych ještě tady uvést jeden bod, který by vás mohl zajímat. Pokud počítáte ten příliv do Řecka v loňském roce, což bylo asi 850 tisíc, ale hodně z nich potom eh, odešlo někam. A když to stáhnete k počtu obyvatel Německa, tak byste to museli vynásobit eh, osmi. A to by znamenalo, že by, nebo této, podle této hypotézy by v Německu bylo 6 milionů uprchlíků. A proto je potřeba Řecku pomoc. E, eh, nemůže to zvládnout samo. A co se týče kontroly těchto prostředků, je to podle normálních postupů, audit bude dělat také účetní dvůr, Máme také novou strukturu v komisi na, to, na tyto účely a to teď začínáme provádět. Děkuji. Takže závěr. Na závěr bude hovořit paní Itova. Děkuji, pane předsedo. To bude velmi neobsáhlé a stručné shrnutí. prakticky všichni členové výboru říkali, že u kapitoly 4 není Evropský parlament spokojen s eh, informacemi, které jsme obdrželi u té externí eh, dimenze. Přestože paní Kaňo, Kalvino nám eh, uvedla řadu zajímavých údajů, tak musíme říci, že s tím spokojeni nejsme, protože všechny ty argumenty které tady byly předloženy na vysvětlení existence těch externích nástrojů eh, evropského rozpočtu. A to všechno by šlo integrovat v rámci rozpočtu. A určitě se k tomu dostaneme, až budeme hovořit o revizi finančního rámce. A to tím spíše, že tyto externí nástroje vlastně vůbec nejsou urgentně využívány. Uh, ani eh, nedochází k o nic rychlejšímu nasazování těch prostředků eh, v porovnání s běžným rozpočtem. A jsme svědky toho, že ty peníze nejdou tam, kam jít eh, měly, jak říkal předseda výboru a další členové výboru eh, pro rozpočet, kteří byli na návštěvě v Turecku minulý týden. A stejné peníze nebo stejné částky, stejný objem peněz se vynakládá u těchto externích fondů, nebo dokonce více než e, u toho běžného rozpočtu. Ty náklady na řízení e, neustále stoupají, protože e, to sebou také nese své náklady. Takže náš výbor je nespokojen, někteří jsou tím velmi frustrováni. A e, to tím spíše musíme ještě uvést e, e, demokratický deficit, nepřehlednost rozpočtu a také nedostatky v oblasti kontroly. A co se týče kapitoly 3, tady konsternace Eh, na mé straně, ale také u ostatních členů, pokud jsem správně pochopil jejich vystoupení, s tím, že nemáme žádné hodnocení těch potřeb eh, na rok 2017, to je sice pochopitelné, ale i tak eh, je potřeba se tím zabývat, protože to je velkým zdrojem nepokojení, ale co je vážnější, je to, že ty nástroje které měly už dávno fungovat, vůbec nejsou operativní u těch pěti misí, které jste uváděli, pane Oele. A většinou nich my sice souhlasíme, tak um, z toho vyplývá, že um, úkoly, které si komise sama stanovuje, tak eh, pro ně není dostatečně vybavena. A rada oznamuje věci, které jsou naprosto v rozporu eh, s tím, kolik je na to k dispozici prostředků. Neustále slýcháme o tom, že se eh, nasadí eh, hraniční stráž, tak nikdo nemyslel na to, že v podstatě je k dispozici pouze 100 pracovníků, kteří by to mohli zajišťovat. A nikdo nerozhodl o tom, že je potřeba vyčlenit na to dostatek prostředků. A co se týče Řecka, tak si myslím, že ta debata mm, se opírá o špatné pilíře, nebo ten způsob, jakým to bylo prezentováno, je podle mě falešný. Pokud eh, vycházíme z představy, že Schengen pořád ještě existuje, tak potom hovořit o tom, že se někde bude eh, zavádět hranice, nebo ta vnější hranice bude opevněna, tak by to mělo vést k tomu, že poskytneme, eh, nebo nemůžeme o tom hovořit tak, že poskytneme pomoc Řecku, nebo že budeme pomáhat Řecku. Tady jde přece o naši společnou hranice. A Řecko přece nemůže za to, že je prvním bránou vstupní eh, z Blízkého východu a že došlo k občanské válce v Sýrii. Stejně tak jako Itálie přece nemůže za to, že je dlouhým poloostrovem, eh, který eh, se nachází v blízkosti afrického pobřeží. Eh, a zítra se něco podobné může stát v Polsku a budeme muset pomáhat Polsku. Takže měli bychom hovořit o společných evropských hranicích. A víme, že zatím to tak není chápáno. Slyšeli jsme od ředitele Frontexu, že fakticky se pouze snaží koordinovat eh, pracovníky nebo eh, zaměstnance členských států, ale nikdo vůbec nedává nebo nedbá na to, že je potřeba operativně zajistit fungování všech těch velkých plánů, které politici tak rádi oznamují na veřejnosti. Děkuji vám, paní Toma, děkuji eh, panu Prezovi, panu Oelovi, panu Warrencelovi, paní Kalvině, která už e, musela odejít. Vy jste pochopili, že jsme tady. Vyjádřili náš nesouhlas eh, s tím, jakým způsobem jsme byli informováni. Byli bychom rádi, aby paní Georgova nás informovala průběžně o všech podstatných věcech, které souvisí s naší prací. Takže k tomu se ještě vrátíme. jsme teď v novém eh, období, v novém eh, kontextu. Eh, víme, že ten víceletý finanční rámec v podstatě už neplatí a musíme vám popřát hodně odvahy. Eh, víme, že se zrychlují všechny práce. Pan Monty Eh, by měl také přijít s nějakým svým návrhem, který by měl nově upravit eh, otázku například vlastních zdrojů, vytváření rozpočtu, rozložení pravomocí mezi institucemi, ale víme, že Eh, potom došlo k odložení, protože ještě pořád není rozhodnuto o Brexitu nebo o tom eh, britském referendu o možném vystoupení Británie z eh, Evropské unie. Pokud se povede to všechno urychlit, tak to samozřejmě bude mít vliv i na tuto záležitost, to nové rozpočtové uspořádání v Evropě. Děkuji vám za vaši přítomnost, za, za vaše odpovědi, přeji vám hodně odvahy. My si uvědomujeme, že vaše práce rozhodně není jednoduchá a že děláte to, co je ve vašich silách ale my samozřejmě máme právo vyjádřit eh, eh, naši nespokojenost eh, tam, kde je to potřeba. A teď bych chtěl přejít dalšímu bodu, je to bod číslo 6 a na starosti to bude mít paní Helga Trippel. Děkuji, pane předsedo. Kolegové, hovoříme o našem stanovisku ke stanovisku výboru pro kontrolu rozpočtu. Chci vám připomenout, že komise má, komise má přes 800 poradních skupin, které jí radí v právní oblasti. Není to poprvé, co hovoříme o složení expertní komise. Už jsme kritizovali, že tyto expertní skupiny nejsou dostatečně transparentní a jejich složení není dost vyvážené. A proto náš výbor pro rozpočty již v roce 2011 rozhodl a opětovaně v roce 2014 rozhodl, že chceme dát jasný signál komisi o tom, co bychom rádi viděli. Teď tady máme komisi, kterou jsme do doprovázeli jako výbor. Máme opět, konstatujeme nedostatek transparence a nerovnováhu, jsme tedy konfrontováni s tím, že my bychom rádi viděli jasnou reformu a zatím k ní nedošlo. Evropský ombudsman, což je ombudsmanka dáma, měla pravdu ve svých doporučeních, kdy se zasadila za větší transparentnost expertních skupin teď zjišťujeme, že komise opět ohlašuje, že bude reformovat, ale myslím, že bychom měli, by, měli mít jasno s podmínkami, které chceme stanovit. Je jasné, že chceme, aby platila horizontální pravidla pro expertní skupiny, protože studie jasně ukazuje, že dojde k na, dochází k eh, nárůstu korporátních členů a poklesu těch nekorporátních, rádi bychom to měli mít vyváženější. Stejně chceme vyzvat komisi, aby byla více proaktivní, když se hovoří o nedostatečně zastoupených skupinách, tak aby měli možnost se dostat do lepšího postavení, co se týká expertíz nebo uh, oslovování lidí, kteří vědí přesně, o čem se v tom bodě jedná, kteří mohou spolupracovat a kteří se na tom mohou podílet. Chceme, aby bylo jasné, a to je zásadní, budeme sledovat bedlivě, co komise dělá, uvidíme, jak budou uspokojeny naše podmínky a měli bychom říct, že pokud nebudeme spokojeni, tak celá příprava rozpočtu na 2017 ukáže, že nebudeme ochotní poskytovat eh, rezervy, pokud nebudou splněny naše představy o reformě. To je tedy eh, naše stanovisko, stanovisko naše a výboru pro kontroly rozpočtu. Děkuji. Děkuji vám za tyto informace, paní Gresle. Děkuji. Chci vám prostě říct, že výbor pro kontrolu rozpočtu v tuto chvíli má problém s touto zprávou z vlastní iniciativy, protože komise nám zatím dala na vědomí, že se čekají nové směrnice týkající se složení těch expertních skupin. Spravodaj chce proto hovořit se s komisí, zda vyčkají, co Eh, my řekneme, nebo kdy to budeme komentovat. Došlo tam k té zprávě vlast, vlastní iniciativy ombudsmanky, kde jsou důležité věci. Tedy já si opravdu myslím, že výbor pro rozpočet by mohl být optimistický v tom, že ten bod se tam projeví. Ten či onen pozměňovací návrh ještě předložím, protože si myslím, že opravdu jsou tam témata, na kterých se musíme podílet. Myslím, že komise, a já doufám, že se k tomu pak ještě něco řekne, bylo by důležité, abychom se dostali dopředu přece jenom v otázce, především v otázce transparentnosti, protože ten velký počet expertních skupin, které nikde teď nejsou eh, sepsány, nevíme kolikrát ani o, její existenci, o jejich existenci, Měly by se tedy všechny sepsat, to navrhuje ombudsmanka a proto bych přece jenom byla pro, abychom e, pro komisi nechtěli, aby čekali, čekala, až bude tahle zpráva, protože ráda bych se vyhla té, tomu věčnému sporu, ke kterému to jinak zase směřuje. Jinak je to velice věcné a zajímavé, děkuji za to, ale je třeba dbát na to, aby to pokrývalo celé široké spektrum. Děkuji. Chce eh, se k tomu vyjádřit komise? Děkuji. Ehm, paní Triple, vážení členové výboru, já samozřejmě jsem tady k dispozici proto, abych vás informoval o technickém technické přípravě komise skutečně připravuje nová pravidla pro ty horizontální technické skupiny expertů. Ta práce už pokročila. Co se týče to přesného přijetí, to eh, bude politické rozhodnutí a já nejsem eh, postavení, eh, kde bych se k tomu mohl vyjadřovat. Nicméně, ano, technicky vzato by komise mohla přistoupit k tomu přijetí velmi rychle. A velmi stručně bych ještě chtěl Eh, zareagovat eh, na to, eh, co uváděla paní zpravodajka. Toto je diskuze přechází ve správný okamžik, jak si asi pamatujete, více místo předseda komise Timmermans v květnu předložil návrh eh, nebo záva, celou řadu závazků, eh, které se teď promítají do toho, jak se budou eh, revidovat horizontální pravidla. A jenom velmi stručně bych chtěl popsat, co komise plánuje provést. Mnoho z toho se zaměřuje právě na transparentnost, na její zlepšení. Mohl bych vám uvést několik konkrétních příkladů. Například se to odvíjí od toho, jakým způsobem budou v budoucnosti vytvářeny a jak se budou formovat eh, odborné komise. Například by to mohlo být prostřednictvím otevřeného řízení, s tím, že by to bylo v budoucnosti povinné, ještě teď to je možné. A ty výzvy budou tedy muset být zveřejňovány k účasti což by potom mělo vést k novému registru. Nemůže to být někde na webových stránkách eh, eh, generálního ředitelství, ale eh, bude muset vzniknout celý nový registr expertních skupin. A s tím by měl přijít další zlepšení, a to je vyváženosti generální ředitelství tam budou muset v těch požadavcích na složitě skupin formulovat pro jaké přesně odborníky hledají, jaký by měl být jejich profil, tak aby z toho bylo evidentní, jak eh, budou složeny. A každý, kdo o to vyjádří zájem, tedy se bude moci přihlásit eh, nebo vyjádřit svůj zájem o to, aby se stal členem takové komise expertů aby tedy to všechno bylo transparentní a neprobíhalo to někde v zákulisí. V budoucnosti by také tady eh, měla být povinně vazba na ty exporty, které zastupují určité organizace nebo sektory a ty budou muset být zaregistrováni v tom registru lobbystů aby se potom mohli účastnit práce takovýchto odborných skupin. Takže, když se na to potom podíváte, tak tam najdete, jo, když se budete na služení těch odborných skupin, tak tam najdete odkaz na jejich profil v registru lobbystů. A stejně tak se budou muset vyjasnit pravidla v oblasti konfliktu zájmu v budoucnosti ti eh, experti, kteří tam budou chtít působit eh, nezávisle ve své osobní kapacitě, budou muset projít hodnocením konfliktu zájmu. A my poskytneme všem generálním ředitelství eh, formulář nebo seznam otázek, které, na které potom musí ti zájemci odpovědět a komise provede na základě toho hodnocení. A na základě toho se bude rozhodovat, zdali tito experti se mohou stát členy. Tato prohlášení o zájmu se dostanou také na registry expertních skupin a tudíž také posílí celkovou transparentnost a skládání účtu. Vy jste zmínili tu příslušnou studii, já bych se k tomu rád vyjádřil. Tato studie byla eh, převzata rozvojem eh, byla kritická eh, v celé řadě bodů, kdy komise už se veřejně vyjádřila k tomu, že bude řešit některé otázky, které jsou považovány jakožto ty, které selhaly v systému. Což je v pořádku, protože do posud se jednalo pouze o prohlášení a komise toto provádí. Nicméně ta studie je také nepřesná v celé řadě eh, velmi důležitých bodů a já mohu uvést několik příkladů. Ale musím to tady říci jasně. Pokud studie zjistí, že tady dochází k nějaké eh, nerovnováze, v prvé řadě poskytuje některé anekdotické mm, důkazy, ale obecně, pokud jde o rovnováhu, tak mm, komise to vidí v určitých nuancích, protože nezastává numerické paritu 50-50, půl na půl, mezi hospodářskými a nehospodářskými zájmy v expertních skupinách. Komise naopak podporuje uh, Eh, rovnováhu jasně a v těch eh, pravidlech, které budou neprodleně zveřejněny, to bude zohledněno. Ale je třeba tady mít určitou míru flexibility, která bere v potaz úkol, mandát expertní skupiny. Možná máte skupiny, kde potřebujete určité profily a nakonec hm, to složení bude takové, které rozhodně nebude půl na půl za každou cenu. A to je velice důležité. Já se nemyslím, že to je konkrétní problém systému. Kdykoliv nás, eh, nás upozornili nějaké disbalance, tak jsme se na tyto případy podívali buď individuálně, nebo jsme pak zjistili, že ty informace nejsou zcela precizní. Čili komise pracuje na určitých změnách, které podle nás rozhodně posílí transparentnost, skládání účtů, legitimitu do velké míry a pokud vás tato diskuse zajímá podrobněji, tak vám budeme k dispozici. Děkuji, pane předsedo. Merci. Děkuji. Ano, transparentnost je výborný způsob regulace, mohlo by to zabránit konfliktům zájmu. Eh, a teď dám slovo paní Triple, aby to uzavřela. Děkuji mnohokrát. Já se dívám na pozměňovací návrhy a chci reagovat na komisi. Ano, pochopitelně pečlivě zvážíme, co navrhujete a zdali je to dostatečné nebo ne. Pokud jde o rovnováhu a co to znamená být zastoupen v expertních skupinách, já se v mém názoru od vašeho liším. Ale pokud jde o náš výbor, pochopitelně se budeme snažit tomu snadit spravedlivě a budeme kritičtí vůči tomu, co navrhujete. Pokud to nebude dostatečné, tak je jasné, co provedeme. V, to, v opačném případě je tady možnost rezervy a snad se nám podaří podpořit vaše velmi dobré reformy. Děkuji vám, paní Triple. Pozměňovací návrhy, pokud je budete chtít předložit, tak by měly předloženy nejpozději do 8. března ve 12 hodin. Budou potom projednány a bude se o nich hlasovat na výboru 16. nebo 17. března. Eh, zpráva eh, by potom měla být 23. Eh, března projednána na výboru pro rozpočtovou kontrolu, 7. dubna závěrečné hlasování na výboru pro rozpočtu a poté bude pokračovat ten postup na výboru pro rozpočtovou kontrolu. Teď eh, bychom měli přistoupit k hlasování. Já bych eh, byl rád, byste si připravili vaše hlasovací karty. Eh, vložte prosím do hlasovací zařízení, ať můžeme eh, zkontrolovat. Mělo by tady být 34 hlasujících. Je vous invite à voter. Hlasujte, prosím. Ať ověříme, že to dobře funguje. 25, 27 a tak dále. Nous manque encore un votant. C'est bon. Ještě jeden nám chybí a už je to všechno. První hlasování se týká zprávy našeho kolegy Tomáše Zdechovského, týkající se fondu na přizpůsobení globalizace a do oblast Eno Milklas Belgii. Kompromis A. Kdo je pro tento kompromis? Děkuji. Kdo proti? Drželi se. Tento kompromis je schválen. Pozměňovací návrh číslo 2, kde pro? Proti? Drželi se. Schváleno. Číslo 3, kde pro? Proti? Drželi se. Přijato. Číslo 4, kde pro? Proti? Drželi se? Přijato. Číslo 5. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Číslo 6. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Ehm, číslo 7, kde pro? Proti? Ehm, se zdržel? Přijato. Číslo 8, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 9 je nepokryt kompromisem A, o kterém jsme hlasovali. A teď pozměňovací návrh číslo 10. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. A teď o, eh, budeme hlasovat o celé zprávě, budeme hlasovat jmenovitě. Můžete hlasovat. Končím hlasování. A 29 hlasů bylo pro, 6 proti. tím pádem byla třeba a blahopřeji panu zpravodajovi. A nyní budeme hlasovat eh, o guidelines rozpočtu na rok 2017, sekce 3. A je tam několik kompromisů. Nejprve pozměňovací návrh číslo 1. Kde pro? Proti? Pan Depre? Se uště. Kdo se držel? Přijato. Kompromis číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Číslo dvě, kdo je pro? Proti? Drželi se. Kompromis číslo dvě byl přijat. Pozměňovací návrh číslo 14. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnut? Kompromis číslo 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? na číslo 17. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis číslo 5, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 26 byl stažen. 29. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Zamítnut. Kompromis eh, číslo 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis číslo 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 8, kde pro? Omlouvám se, budeme hlasovat třikrát. Nejprve 43 a 47 eh, poznací návrhy. A pan předseda se omlouvá. Nejprve první část. Kdo je pro první část tohoto kompromisu? Kdo je proti? Kdo se zdržel? První část je přijata. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? I druhá část byla přijata. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Kompromis byl přijat. 10 na čtyři části. Nejprve první část. Kdo je pro? Eh, kdo je proti? Kdo se zdržel? První část přijatá, druhá část, kdo je pro? Proti? To ověříme. Eh, jmenovitě můžete hlasovat. Hlasujeme o druhé části kompromisu 10. Scrutin est clos. Končím hlasování. Druhá část eh, byla přijata 18 hlasy ku 17. Třetí část, kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Třetí část byla přijata. Čtvrtá část, kdo je pro? proti. To ověříme jmenovitě. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Opět 18 ku 17 je přijato. Kompromis 8. Omlouvá se vám předseda. 69. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Kompromis 11 na dvě části. Nejprve první část. Kdo je pro? Eh, proti? Drželi se. Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti?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 Přijato. 13. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 102. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnut. Kompromis 14. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 15. Kompromis 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 112. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Ověříme to. Neviděl jsem všechny ruce. Takže hlasujeme o pozměnci návrhu 112. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 17 proti, 16 pro a 2 se zdrželi.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 Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 118. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Kompromis 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 119. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Myslím, že byl zamítnut, ale radši to ověříme. Můžete hlasovat. Je to poznací návrh číslo 119. Končím hlasování. zamítnuto 18 proti 17 pro. Poznací návrh 126 a 129 mají stejný, eh, stejné znění. Kdo je pro? Proti. Ověříme to. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Osmnáct pro, 15 proti, přijato. Kompromis 20, kdo je pro? Proti. Drželi se. Přijato. Kompromis 21 na dvě části. Nejprve první část. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Přijatel druhá část. Pro, proti. Kdo se zdržel? Přijato. <clears throat> Sto čtyřicet šest. Kdo je pro? Proti? Ověříme to nominálně. Můžete hlasovat? Končím hlasování. Osmnáct pro, šestnáct proti, takže přijato. 150. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 22. Kompromis 22. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 155. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 23. Kompromis 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 24. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 25. Kdo je pro? Řekl jsem kompromis 25. Kdo je pro? Proti. To ověříme jmenovitě. Můžete hlasovat. Končím hlasování. 28 pro, 6 proti. Jeden se držel. 26. Kdo je pro? A proti? Držel se. Přijato. Kompromis 27. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato? 146, eh, pardon, 186. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Kompromis 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 195. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Zamítnut. Kompromis 29. S, s ústním pozměňovacím návrhem. But without any tax increases For citizens. Nikdo nic nenamítá proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď budeme hlasovat o celém textu jak byl pozměněn. Jmenovitým hlasováním můžete hlasovat. Končím hlasování. Zpráva byla přijata 25 hlasy pro, 6 eh, proti, 4 se zdrželi a já blahopřeji našemu zpravodaji. Monsieur Zevkovský remplace monsieur Fer Pan Zdechovský nahradí pana Fernandeze. u těch transferů na rok 2016. Žužekovský. Pane Zdechovský. Monsieur Zetkovský. Il s'en va. Vidím, že odchází. Pane Zdechovský, máte nahradit, nahradit zpravodaj na rok 2016, pana Fernandeze. Jde o transfery na rok 2016. Ah, vážený pane předsedající, děkuji za udělení slova Mm, tam došlo je to, jedná se o první eh, transfer, v tomto roce je to transfer z kapitoly four thousand and two rezerv do kapitoly four thousand and four evropského globalizačního fondu jedná se o částku milion ninety five five hundred and forty four eur a tato, částka by měla být směřována na podporu a uplatnění bývalých zaměstnanců skláren v belgii kteří přišli vinou globalizace o, o práci ve sklářském průmyslu. takže to je významný eh, přesun Víme také, že jsme před okamžikem eh, schválili tu vaši zprávu týkající se využití mobilizačního fondu, eh, globalizačního fondu. Budeme hlasovat jmenovitě. Končím hlasování. Non, mais... Euh, voulez-vous remettre votre carte dans la... <laughs> Vydat kartu do hlasovacího zařízení. Končím hlasování. Le rapport est adopté par... 18 hlasů pro, takže přijato. 4 byly proti. Žádné další přesuny nebo návrhy přesunů nejsou. Příští zasedání bude 23. února 15 hodin tady v Bruselu, potom 16. a 17. března také v Bruselu. Má někdo něco v bodu různé? Pokud ne, tak eh, tím končí naši schůzi.